Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a kolegové, srdečně vás vítám dnes odpoledne v Evropském parlamentu na našem workshopu s národními parlamenty, který se bude týkat společné evropské právní úpravy prodeje. Víte, že už máme tento návrh další dobu na stole a my už jsme začali s poradami na toto téma a samozřejmě musíme také v intenzivní formě pro pokračovat v těch poradách, které už se konaly. Dospěli jsme k různým stanoviscím z hlediska Evropského parlamentu. Mohu teď velice velice srdečně uvítat mezi námi eh, místo předsedkyně Evropské komise paní Viviane Reding, komisařky pro spravedlnost základní práva a občanství. Dále vítám pana profesora Simeona Simeonidise za kyperské předsednictví. Dále vítám Dianu Wallis, bývalou místopředsedkyni Evropského parlamentu a spoluzpravodajku pro společnou evropskou právní úpravu prodeje. A samozřejmě vítám velice srdečně vás všechny a naše hosty, kolegyně a kolegy z těch národních parlamentů a kromě toho ještě vítám mezi námi Lorda Bownese, který eh, potom eh, přijde ke slovu během moderace prvního panelu a převezme moderaci. Možná ještě doplněk z mého vlastního hlediska k tomu, o čem dnes budeme jednat. Parlament, pro parlament má toto téma zvláštní význam. My jsme už o tom delší dobu hovořili a podpořili jsme tento návrh s velkou eh, převahou. Eh, také minulého roku jsme podporovali zprávu paní Volis, protože jsme komisi velice vděční za předložený návrh. Samozřejmě na návrh vyžadoval intenzivní poradenství a neodpustí to legislativu tak, jak to bylo původně navrženo. My jsme připraveni probrat a diskutovat obsahy, ale ta skutečnost, že jsme sezvali tuto konferenci, ukazuje, jaký význam tento návrh pro náš parlament má. Je to pro vnitřní trh velký krok ku předu, pokud to bude dobře uděláno, pokud to bude dobrý produkt, krok a může to také přispět k evropskému procesu sjednocování, který bychom neměli podceňovat. Tak to byla moje poznámka na úvod, kterou jsem chtěl přednést a teď bych předal slovo paní komisařce Reding a následně panu profesorovi Simeonidesovi. Prosím, paní Reding. Chair and největší odborníci na smluvní právo přemýšleli o tom, jak jednoho dne eh, toto téma bude vloženo do právní podoby. A chci poděkovat panu Lénem, Lénemu, který jakožto předseda a spoluzpravodaj pro výbor Ligy. Chci poděkovat i paní Dajaně Voli za její nasazení v parlamentu v této věci v minulosti poděkovat panu profesorovi Simeonidisovi, který dostal toho, že kyperské předsednictví se velmi zasadilo o tuto záležitost. Pro mě je to otázka, která ukazuje, jak může tato záležitost přispět růstu, protože toto nařízení o společné právní, o evropské právní právě odstraní překážky u jednotlivých forem smluvního práva členských státech a podaří se tak eh, ušetřit náklady plynoucí z různého uplatnění práva. Náklady, které jsou nepřiměřené, zejména pro malé a střední podniky, kde dopady jsou velmi významné. Návrh eh, vytvoří jednotné spotřebitelé a podnikatelé budou moci využít ve svých přezraničních kontraktech bez ohledu na to, kde se v EU nacházejí. A toto právo posílí ochranu spotřebitelů oproti stávajícímu AKI Unie a i oproti řadě národních předpisů, to v zájmu ekonomických zájmů spotřebitelů, protože získají přístup eh, k lepší a levnější nabídce. Jako komisařka pro spravedlnost eh, předstupuji před zástupce národů nahrazuje stávající smluvní právo v členských státech. Místo toho poskytuje alternativní pravidla platná ve všech eh, národních právních řádech, podle nichž je možné provádět jednodušší a levnější transakce. A tyto transakce dnes prostě často nenastávají. Ten návrh je cílený a týká se oblastí, kde jsme zaznamenali problémy a nepřekračuje to, co je nezbytné pro překlenutí těchto problémů. Tedy pokrývá pouze přezraniční právo, neřeší smlouvy mezi velkými podniky a v kontraktech B2B by alespoň jeden z podniků měl být malého či středního rozsahu to jsou podniky, které jsou nejvíce postiženy rozdíly mezi národními slovními právy. Nepovinný charakter zapadá do zásady smluvní svobody a ti, kteří jsou spokojeni se status quo, mohou pokračovat v obchodování podle národního práva. To je jejich volba na druhé straně ti obchodníci, kteří spatřují výhodu ve společných eh, pravidlech, mohou zvolit právě tento režim. A je to jejich rozhodnutí. To rozhodnutí je klíčové. Nikdo nebude nucen využívat eh, společnou evropskou právní úpravu prodeje a žádná zátěž či náklady nebudou uloženy těm, kteří se tak rozhodnou ani těm, kteří to budou zvažovat. Tedy nepovinný charakter této právní úpravy znamená, že Evropská komise zcela vědomě se rozhodla a je si vědoma toho, jak je obtížné inovovat. A zvolila tedy nový přístup překonání překážek, kterým čelíme Slyším rozpravu v parlamentu a v radě za vedení kyperského předsednictví a ty diskuse se ubírají správným směrem. V obou případech se zkoumají hmotně právní ustanovení a výbor jury již eh, zorganizoval řadu workshopů a analyzuje podrobnosti společné evropské právní úpravy prodeje a já očekávám zprávy z těchto pracovních skupin a také jak tedy z výboru IMCO, tak z výboru JURY, tak abychom věděli, kterým směrem by se měly ubírat navrhované změny. Ustanovení v balíčku o nápravných opatřeních se vycházejí jak z ekonomických, tak politických hledisek a všichni zúčastnění se k tomu vyjádřili. Pan Jury analyzoval tyto kapitoly na prvním místě a zdůrazňuje praktický význam těchto klíčových ustanovení. A rada schválila spotřebitele v následujících jednáních. A současně chci zajistit, že nová legislativa bude atraktivním řešením, zejména pro naše malé a střední podniky, které v dobách krize Děkuji mnohokrát paní komisařce Redingové a nyní se dostáváme k panu profesorovi Simeonu Simeonidesovi, který bude hovořit za kyperské předsednictví rady. Prosím, pane profesore, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you. běžných. A to neříkám, že jsou to otázky nepodstatné, hovořili jsme o právním základě a podobně. A než se pustíme do obsahu návrhu, tak právě tento přechod znamená významný pokrok. A chci potrhnout naši připravenost dostat se k jádru věci a udělali jsme nekonvenční věc. Než začít od první první části přílohy, tak jsme se pustili do části čtvrté přílohy, kde jsou veškeré náležitosti právě řešení náhrady škody a podobně. A to je právě jádro této společné právní úpravy prodeje. Věci, které jsou v praktickém životě nejdůležitější, které také jsou předmětem diskusí v parlamentu a mezi zúčastnými stranami. Část 4 umožňuje srovnat eh, stávající aky a právo členských států. A mysleli jsme si, že taková diskuse a seznámení se se substancí návrhu CESL dá, dá možnost skutečně zjistit, co je zde nové. Nemůžu popřít, že přetrvávají zásadní rozpory mezi členskými státy v podstatě návrhu. A někdy se to týká i jádra toho, zda stojí vůbec za to pokračovat v této práci na této společné evropské právní úpravě prodeje. Předsednictví zaujímá postoj konstruktivní neutrality. Bez pochyby budou po dobu tyto rozpory přetrvávat, ale když mi dovolíte osobní poznámku, která pramení z mé zkušenosti učím 34 let. Ve, končím ve skutečné federaci na druhé břehu Severního Atlantiku a je třeba se zabývat oběma stránkami v této věci. Když v roce 1940 excentričtí profesoři práva vedení dvěma věci z evropského původu a vlivu, přišli s myšlenkou navrhnout jednotný obchodní kodex. Mnoho lidí si nemyslelo, že by takový projekt byl proveditelný a žádoucí. Kromě tradiční hostility vůči kodifikaci obecně, bez ohledu na konkrétní téma, bylo skutečností, že obchodní právo 48 členských států Spojených států jsou příliš odlišná, aby se našla společná půda. A tento univercode neměl být vnucen ze zhora od federální vlády, ale měl záviset na dobrovolném přijetí 48 státy Unie. A takové kroky se jevily jako krajně nepravděpodobné, tvrdili pochybovači a i kdyby navrhovali přesto se to stalo. Za méně než 20 let všechny státy až na jeden schválili univerzální obchodní kodex a poslední tak učinil v 70. letech minulého století. Chci vás tedy vyzvat, abyste mysleli do budoucnosti dlouhodobě. Ne v měsících, ale v letech, ne více. Můžeme se lišit, co se týče podrobností CESLu, ale měli bychom se snažit vyřešit naše rozpory a doladit nedokonalosti. A pokud jde o harmonizaci a minimálně zblížení práva prodeje a práva členských států do budoucnosti, tak eh, společná evropská právní úprava prodeje je důmyslný krok, jak toho dosáhnout. Protože pokud se je dobrým produktem, pro všechny z nás, pro parlament, pro komisi i pro radu. Měli bychom se snažit zajistit, že pokud je to dobrý produkt, tak ho trh přijme a smluvní strany i právní odborníci také a členské státy jej přijmou jednoho dne jako úpravu vnitrostátního práva a stane se realitou která nebude vnucena vertikálně ze zhora, ale bude se šířit eh, horizontálně jako výsledek dobrovolného rozhodnutí členských států. Dnes to může znít eh, jako věc vzdálená, ale to není důvod, proč bychom měli ztrácet naději. A tak eh, s touto nadějí vám chci poděkovat, pane předsedo, za udělení slova a chci vyjádřit vůči vám všem i vůči nadcházejícímu irskému předsednictví vše dobré, pokud je o tento záměr. Děkuji, pane Simonidisi. Další je Diana Wallis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za pozvání na toto významné jednání o CESLu s národními parlamenty. Já si myslím, že je to zásadní pro to, abychom ten návrh skutečně posunuli ku předu ve správné podobě. A různé názory se liší, co se týče obsahu a, mm, neliš, a neliší se v tom, zda vůbec máme přijmout tuto normu. Možná nejdříve bychom měli hovořit o tom, zda vůbec ano či ne. A potom teprve pro o praktických o, dalších opatření. Pokud a pokud ano, a proč? To je pro mě věc osobní. Tento návrh, tato otázka ve svých různých podobách mě pronásleduje při mé parlamentní dráze po dobu 12 let. Takže má za sebou dlouhou genezi. A sahá ještě mnohem dále do minulosti. Do dob, kdy po řadu let jsem byla mladou právničkou v Londýně. A já jsem strávila veškerou profesionální praxi řešením přeshraničních sporů. A narazila jsem na potíže, kdy strany chtějí obchodovat eh, napříč hranicemi v Evropě. A potom jsem přišla sem a tady konečně je možné se snažit to vyřešit, snažit se to usnadnit, snažit, to, snažit se zařídit, že vnitřní trh se stane skutečností pro malé a střední podniky a jednotlivce. My jsme se o to snažili, ale pokračujeme, potřebujeme udělat poslední krok, abychom splnili to, co řekla komise a o čem jsme přesvědčeni. Aby se to stalo skutečně s faktorem růstu a spravnosti. A jako poslankyně a právnička chci říci, že to, o co se zde snažíme, není pouze právo, které je e, předmětem sporu, ale je to také preventivní forma práva. Abychom tedy mohli obchodovat mezi velkými a menšími podniky s plném pochopení toho, že to je druh práva, které, o které se zde snažíme. Preventivní právo, kde nedochází k velmi náročným a drahým sporům, kdy dochází k tedy přezraniční kultuře práva, A toho by se to mělo týkat. Není to hřiště pro právníky, kteří se budou předhánět v řešení sporu u soudu. jako součást tohoto balíčku celá řada prvků je nutná proto, abychom skutečně dokázali celý tento balíček splnit. A některé prvky jsou důležitější než sam. Můžeme hovořit o podmínkách obchodování, můžeme hovořit o řešení sporu, můžeme hovořit o jazyku. Ale z mého hlediska všechny prvky musí být součástí celého balíčku, pokud máme získat správný výsledek. A malé podniky mi sdělují, že to mohou využívat a stane se to pro ně realitou pouze, pokud budou mít takové podmínky, které jim to umožní, které budou dostupné ve všech jazycích společenství. To můžeme splnit, pokud si to budeme přát. Dokážeme umožnit větší objem obchodu, když se nám podaří skutečně vytvořit optimální produkt pro to, aby vnitřní trh mohl fungovat. A já si myslím, že je to správný návrh ve správnou politickou dobu. Je to správný důvod ze dvou, ze dvou je to správné ze dvou důvodů. Absolutně dodržuje subsidiaritu. Jaký lepší příklad subsidiarity si dokážeme představit, než kdy my, vy a já jako individuální strany si můžeme vybrat, zda něco využijeme nebo ne. Je to pravá smluvní svoboda, základní úroveň subsidiarity. A kromě toho, pokud to má fungovat, tak to pomůže naší ekonomice ve velmi citlivé a obtížné době. A konečně jedna myšlenka na závěr. Jako spravodajka, jako společná spravodajka v posledních měsících v parlamentu, v jedné chvíli jsem přijala návštěvníka z Číny, velmi významný profesor práva a soudce. A o čem chtěl hovořit? Chtěl hovořit o Ceslu. A řekl, to je skutečně zajímavá věc. To, co tady děláte, je naprosto skvělé. A mám takovou obavu, že pokud my nebudeme mít dostatek odvahy, tu odvahu budou mít jiní. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát Dajaně Volis a nyní se dostáváme k prvnímu panelu a já bych vám chtěla představit Lola Bounese. On je předseda podvýboru pro právo a ochranu spotřebitele britské sněmovny lordů v tomto panelu bude on předsedat a převezme tedy moderátorskou funkci a tímto dávám slovo panu Lordu Bouncovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Mé poznámky budou stručné, abych dal možnost řečníkům se vyjádřit. Avšak chci využít této možnosti a chci vám poděkovat vám a vašemu výboru za to, že jste svolali toto jednání a umožnili zástupcům národních parlamentů se zúčastnit. Jak už bylo dnes řečeno, je to návrh, který má za sebou dlouhou minulost, která sahá do společného referenčního rámce a jak se všichni shodli, podporují všichni společné cíle posílit vnitřní trh a zvýšit přeshraniční obchod. Ale tady se právě názory liší a já hovořím za Spojené království Eh, v, té, v tomto konkrétním případě je to možná typické, existují zvláštní rozpory. Malé a střední podniky, ano, když jsou nadšené, ale ostatní podnikatele už tak nadšení nejsou. Spotřeb, zájmy spotřebitelů jsou překvapivě eh, poměrně znepokojeny některé aspekty protože za některých okolností by to poskytlo menší ochranu spotřebitelů a může tu být určitá nejistota a některé aspekty jsou zcela vyloučeny. A také bylo řečeno, že aniž bychom se chtěli dotýkat motivace komise, je otázka, zda bude dosaženo toho, aby spotřebitelé nakupovali více zboží přeshraničně. Tyto závěry nejsou tak jednoznačné. Možná bychom měli vyčkat na plnou realizaci směrnice o právech spotřebitelů CRD, než to, to budeme moci vyhodnotit. A potom je tu otázka právního základu. To, to jsou vše základní otázky, které je třeba pečlivě řešit, než rozhodneme o tom, že tato věc bude postupovat konstruktivním způsobem dále. A proto s velkou radostí chci představit prvního řečníka, Sira Johna Tomase, bývalého soudce odvolacího soudu a předsedu Queen's Bench Division a je také předsedou pracovní skupiny pro právo prodeje v Evropě. Chci vám poděkovat chci poděkovat Evropskému právního institutu a já hovořím jako předseda pracovní skupiny, která zastupuje představitele akademického světa, soudce i profesionály práva ze všech oblastí právních profesí. My jsme se politicky rozhodli se do, zabývat vol, rozhodnutími a volbami komise a parlamentu. A my jsme se rozhodli posoudit, jak z toho udělat lepší nástroj. A tento nástroj bude jako nepovinný nástroj soupeřit s tím, co již existuje na trhu a s tím, co existuje v dalších právních systémech. A proto jsme chtěli, aby byl jasnější, konzistentnější, koherentnější a lepší ve své interpretaci. A máme 300 stránkovou zprávu, kterou jsme sestavili a, a mm, pro mě bude výzvou se pokusit zhrnout tu zprávu do deseti minut. Takže já jsem se rozhodl zmínit velmi rychle deset bodů. První návrh z naší strany je, že je možné něco udělat technicky, aby struktura tohoto nástroje byla jednodušší. Například můžeme spojit definice můžeme definovat životní cyklus smlouvy lépe, můžeme zjednodušit terminologii. A my si myslíme, že to důležité, aby to bylo stále atraktivní. Také se domníváme, že bychom měl, že něco je možné udělat i způsobností. Domníváme se, že by se to mělo vztahovat také na smlouvy se smíšeným účelem a smlouvy, které obsahují některé prvky jiné než čistě prodej. Moderní život a moderní právo není jasně rozdělen na nákup zboží a další oblasti a přidružené služby. Za třetí, velmi nám záleží na tom, aby nástroj odrážel moderní dobu digitálního obsahu. A evidentně se nám zdá, že některé změny, které učinili z nástroje dohodu, unikly, tedy některé tady unikly. Například eh, povinnost dodat zboží vyžaduje abyste zboží převzal. A to nevypadá příliš smysluplně v digitálním věku. Za čtvrté, považujeme to za velmi důležité. Doprovodná opatření musí být skutečně přiměřená. O tom bude hovořit můj kolega, ale myslíme si, že třeba se vyslovit pro vysvětlení účelu a někdo jiný se na to může dívat jinak, ale Diana Wallace to řekla. Neměla by to být příležitost pro to, aby právníci vydělávali na soudním projednání sporu. Samozřejmě ke sporům dojde a my si přejeme zamezit formou komentářů sporům a navrhujeme poradní nástroj, jak je tomu u jiných mechanismu řešení sporu a databázy. To jsou čtyři obecné body. Ten pátý bod je pohled z pohledu spotřebitele. Domníváme se, že mechanismus opt-in, a řada sdělí tento názor, je příliš složitý a měl by být podstatně zjednodušen. Například jsme navrhovali, pokud nabádáte spotřebitele, aby jej využívali, měli byste poskytovat i link na internetové stránky, které by zde byly tedy uvedeny. A to je náš šestý bod. My si myslíme, že by se to mělo vztahovat na všechny předsmluvní jednání. Současný návrh eh, upravuje, že funguje vlastně retroaktivně, pokud uzavřete smlouvu podle tohoto režimu. Což znamená, že je tu možnost, že neuzavřete smlouvu podle tohoto režimu a potom bude třeba zajistit, že poskytnuté informace jsou v souladu s národním právem. A není rozumné, pokud se díváme na zákon, který by měl platit jednoduše, který požaduje, aby prodávající a kupující eh, pracovali, působili podle dvou právních systémů. A chci uvést příklad, jak by to mělo být přizpůsobeno digitálnímu věku. Mělo měla by to být nepovinná forma ochrany plate, pokud nakupujete na internetu a prakticky to chcete vědět, zda prostředky, peníze budou ochráněny, pokud nedostanete zboží. A proto jsme navrhli mechanismus, který toto řeší. A také si myslíme, že je třeba se vážit k tomu, že práva spotřebitelů jsou vyvážena s právní jistotou. Například existuje řada případů, kdy názor soudu ovlivní to, co je dobrá víra a správný postup. A podle právní tradice můžeme skutečně vyvolat jistou právní nejistotu, protože se právní tradice liší a je důležité, aby došlo k eliminaci co možná největší míry nejistoty. A není když se podívám na devátou poznámku, týká se to smluv business to business. Myslíme si, že možné zlepšit znění a je třeba jasně uvést, že pokud podnikatel si volí možnost částečné volby, nemůže se vyhnout povinnému uplatnění pravidel. A konečně naše desátá Eh, naše desáté doporučení, dobrá víra, je koncept, který eh, se liší podle jednotlivých právních tradic v Evropě. A zejména se liší, pokud rozlišujeme kontinentální právo a common law. A dochází zde k omezení. A jedno, jeden z návrhů, který zde přednášíme, je, že by nápravné prostředky neměly zde existovat, pokud dojde k porušení této zásady. To je zhrnutí za 10 minut této dlouhé zprávy, ale je to 10 příkladů toho, o co se snažíme. Snažíme se o konstruktivní přístup, chceme pomoci radě i komisi a tomuto výboru. Díváme se na to jako na odborné otázky. My jsme předložili alternativní seznam doporučení, protože se nám zdálo, že nejsme schopni předložit tyto návrhy, aniž bychom odhledli otázky jazyka. A my nenavrhujeme alternativu, ale chceme vědět, zda to, co navrhujeme, skutečně v praxi může fungovat. A nechávám to na vás, pane předsedo, na členech výboru a na poslancích národních parlamentů a naše kritika je vždy míněna konstruktivně. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, Sire Johne. Dalším řečníkem měla být profesorka Verica Trštenžák, generální advokátka z Evropského soudního dvora. A nyní, ale nedostavila se, a nyní tedy Dalším řečníkem je řečník k nařízení Řím 1 a než tak učiníme, chci říci poslancům národních parlamentů zejména, aby vyplnili žádost o slovo, abychom věděli, kolik bude řečníků. A není tedy profesor Hans Schulte Nolkes z Univerzity v Osnabrücku. Thank you, Chairman, and thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání. Budu hovořit o ochraně spotřebitelů ve zpětlé společné právní úpravy prodeje a jak to má s právem podotknul. Panuje zde konkurence mezi současným systémem a tím novým a proto jsem se podíval na ten nový systém, jak je navrhován a Například eh, elektronický obchod, který chce eh, nabízet své produkty v celé Evropě. A tady vyvstává otázka, jaké právo bude tedy platit. Tady je celá řada možností. Právo spotřebitele, právo obchodníka, či nějaká kombinace obou právních režimů, či to nové, ta nová právní úprava. Takže je to eh, jistá loterie, ke které zde dochází. A to, co se zvolí, ta volba, která bude učiněna, závisí na tom, kde e, e, jsou usídleny odpovědající aktivity, zda je to v zemi spotřebitele či ne. Ten třetí možnost je asi nejpravděpodobnější, a totiž, že se zkombinují dva právní režimy. Eh, to se v současném systému děje často. Znamená to, že obchodník si zvolí své právo ale spotřebitel může poukázat na určitá ustanovení svého vlastního práva, pokud jsou lepší než právo obchodníka. To je velmi komplikované pro všechny zúčastněné strany a pokud je firma zamýšlí být činná Eh, po celé Evropě, tak v současném systému máme dvě možnosti. Buď decentralizovaný systém, že si firma otevře v cílové zemi pobočku, čím si veškeré věci zjednoduší, protože pak platí vždy právo spotřebitele. To ovšem vede samozřejmě k nákladům. Alternativou je jiná strategie, Eh, s dvěma podmožnostmi. Za prvé, že eh, nedojde k volbě právního režimu a to potom vždy vede k tomu, že platí právo spotřebitele s některými výjimkami. Pokud si obchodník eh, zvolí svůj vlastní právní režim, pak je zde možnost skombinovat oba dva právní režimy. Pomocí CESL eh, nyní tedy eh, se dává eh, jaksi k dispozici další možnost, třetí možnost vedle tradičních možností. Bude se jednat rovněž o centralizovaný systém, ale podnik, firma bude moci zvolit CESL plus své vlastní právo. Toto by potom by byly ty jediné dva platné právní režimy pro onu konkrétní smlouvu. Bylo by to velké privilegium, protože by to znamenalo pro obchodníka velké zjednodušení, že by konkrétně věděl, která jsou platná pravidla, tedy buď pravidla CESL, ale CESL má ještě jisté mezery, neupravuje úplně všechny oblasti a právě tam, kde neupravuje, tak platí právní režim obchodníka. Pro věci, kde neexistuje volba práva, tam to samozřejmě vypadá ještě trochu jinak. To je tedy jistý kontrast eh, s současnou úpravou a z pohledu spotřebitele lze říci, že spotřebitel si může být jistý, že buď bude platit jeho právo, a nebo on se může odvolávat na ochranné doložky svého vlastního právního režimu. Výhoda spočívá v tom, že spotřebitel nestrácí ochranu, právní ochranu země, ve které žije, ale nemůže si být vždy jistý tím, co se stane, pokud někdo aktivně v cizině chce uzavírat smlouvy. Pak platí pouze právo obchodníka. A pokud si spotřebitelé myslí, a spotřebitelé si to skutečně myslí, že právní ochrana spotřebitele v jejich vlastní zemi není dostatečně vysoká a pokud z tohoto důvodu úmyslně spotřebitel nakupuje v jiné zemi, například právě proto, aby eh, měl lepší úroveň ochrany spotřebitele, tak si může být jistý, že si svou situaci skutečně vylepší. Někdy ovšem je to poněkud nepředvídatelné pro samotného spotřebitele, protože přesně neví, jaké právo platí dále. Eh, nyní pohled obchodníka. To je vlastně odrazem toho, jakýmsi jo, obrazem zrcadle toho, co platí pro spotřebitele. Pokud člověk eh, je usa- usazen v zemi, kde je nízká úroveň ochrany spotřebitele, není nucen nabízet vyšší úroveň ochrany. Pak je tam ještě nevýhoda, abych to schrnul. Obchodníci se musí často potýkat eh, s celou řadou různých eh, ustanovení v oblasti ochrany spotřebitele, tak jak jsou platná v různých zemích a to je samozřejmě i problémem pro vnitřní trh. Podle úpravy CESL, ale pouze v případě, že CESL bude ještě vylepšen, tak jak o tom již hovořil Tomas, Podle této úpravy, alespoň takto se to navrhuje, to je ta základní myšlenka. Já si myslím, že současný návrh je již velice blízko tohoto cíle. Eh, podle tohoto je možné zajistit v každém případě vysokou úroveň ochrany. Máme tam záruku, která ne vzniká pouze tím, že se eh, navzájem kombinují dvě úrovně ochrany, ale zároveň sama Evropská unie ochranu garantuje a zároveň úroveň ochrany bude vyšší než ta, která existuje ve stávajícím systému. Znamená to tedy, že pokud spotřebitel nemá důvěru ve svůj vlastní systém, může si být jistý, že eh, bude moci požívat vyšší úroveň ochrany spotřebitele je pro něj jednoduché zjistit, jaké právo platí, tedy buď eh, pouze cez nebo právo obchodníka. Je to spojeno ovšem s jistými nevýhodami. Některé ustanovení úpravy CESL jsou pro spotřebitele méně výhodná než vlastní domovské právo spotřebitele. Proto bych mohl uvést celou řadu příkladů, ale rozhodně chci říct, že je jasné, že každá právní reforma se pojí s těmi nejistotami, alespoň v přechodném období. Pro obchodníky se situace silně zlepší. A to proto, protože budou moci organizovat své obchody jednotně ve všech členských zemích. Nebudou tedy muset se seznamovat s celou řadou jednotlivých eh, ustanovení, které se týkají ochrany spotřebitele. Pokud se tedy říká pro, nebo respektive Existuje tedy možnost mít určitou stálou úroveň ochrany spotřebitele a zároveň obchodník, který se nemusí potýkat s tím problémem té přemíry rozličných národně právních ustanovení. Pro obchodníky to znamená, že se jim otevřou nové odbytové kanály, zejména pro ty, kteří nabízejí dobrou kvalitu a kteří nemají strach před vysokou úrovní ochrany spotřebitele. Největší privilegium spočívá v tom, že eh, obchodník má i nadále svobodnou volbu. On se tedy rozhoduje, zda bude eh, uplatňovat dosavadní právní režim, či zda si zvolí novou právní úpravu a půjde cestou úpravy CESL. Chci říct, že podniky jsou proevropské, a povede to k tomu, že budeme mít více konkurence. Ještě několik příkladů. Pokud nedojde k plnění, je tady možnost vyplacit, vyplatit prostředky zpět a ve srovnání s národními právními režimy je zde velice dlouhá promlčecí lhůta, a totiž 10 let. Je jasné, že je třeba návrh ještě vylepšit tak, abychom nakonec měli hodnotná právní ustanovení, která budou v praxi skutečně fungovat. Co se týče elektronického obchodování, to je velmi důležitá oblast. Chci poukázat na studii Evropského právního institutu, který se tímto zabýval. Zabýval se výhodami opt-inu, definicemi, procesním právem. Toto vše je třeba vylepšit, pokud chceme dosáhnout našeho cíle. Pokud ovšem cíle dosáhneme, tak nabízíme velice atraktivní perspektivy. CESL pak bude jakýmsi jakousi značkou, značkou, kterou bude garantovat Evropská unie. Bude to opravdová ochrana na evropské úrovni, která bude viditelná jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji. A nyní se dostáváme k panu profesorovi Martinovi Hartušekovi. Eh, the way that it dovetails with the Rom 1 regulation. Aby tedy tato společná evropská právní úprava prodeje byla úspěšná, tak je třeba eh, mít jasno, pokud jde o vstav k nařízení Řím 1. To celé bychom mohli definovat jakožto sjednocení anebo dodatečný 21. režim nebo druhý režim eh, národního práva. A tady musíme mít na zřetele, jak to funguje v souvislosti s přezraničním obchodováním. Nejprve tedy legitimita té výpovědi o tom, že se jedná o druhý režim. Někteří to popírají že by tedy evropské nařízení mělo být druhým národním zákonem. Jiní zase říkají, že je to opravdu docela dobře možné a jsou toho názoru, že je to typ nařízení. V nejlepším případě by tyto úvahy mohli nabídnout jakýsi základ, protože se uzná, že se jedná o určitý hybrid eh, společné evropské právní úpravy prodeje musíme rozdělit obsah od toho obalu. Rámci by to mělo být vlastně sekundární zákonodárství z Unie, což by se mělo takto vyjasnit. To tedy znamená evropský výklad pod kontrolou Evropského soudního dvora, ale obsah toho systému, tého úpravy prodeje, to je vlastně druhý režim národního práva, a předpokládá například to, že e, ta ochrana spotřebitele nemůže být nižší, než by to bylo v případě e, toho evropského nařízení. Komise z toho vyvozuje, že se jedná o druhý režim a že normálně platí nařízení Řím 1. Jestliže se zvolí společná evropská právní úprava prodeje, tak se volí aplikovatelné právo. Existují zde dvě fáze. Jednak je to právo členského státu, jakožto aplikovatelné právo, a na druhé straně se mohou v národním právu rozhodnout pro použití CESL. Je tedy možné, abychom si zvolili CESL, aniž by se jednalo o vyloučení aplikovatelného práva, což ovšem znamená, že tady existuje vůle použít právo členského státu EU. Z CESL Nedochází k žádné disparitě mezi zákony eh, členských států v této oblasti. To znamená, že článek 6.2 nařízení Řím 1 kde jsou různé úrovně spotřebitelské ochrany, zde nejsou použitelné. Existuje tady v podstatě eh, přednost použití národního práva, ale je to velice důležitý bod, který je uveden už ve vysvětlivkách k tomuto nařízení. Bylo by lepší, kdyby to bylo v jednotlivých článcích tohoto nařízení. Bylo by tedy možné, aby to bylo například v článku 11. Článek 11. Tam je uvedeno a je to červeně potrženo. Mohli bychom k tomu přidat to, co je tady červeně uvedeno, aby to bylo eh, celé jasnější. jediné eh, závazky, které jsou povinné a překrývají se, to jsou v tom prvním režimu, protože se jedná v podstatě o ten druhý režim. Ale existuje tady jeden problém. Neboť Zdá se, že se tady spochybňuje neutralizace prostřednictvím bodu 27, recital 27, což znamená vyloučení ilegality z oblasti působnosti CESL. Toto vyloučení bylo přijato což znamená, že zde existuje možnost, aby ty eh, nastoupilo platnost eh, toho ustanovení, které se tady překrývá. Například je tady ve francouzském právu to, co je považováno za ilegální, tedy nebezpečí, že by to mohlo být vyloučeno z oblasti působnosti CESL, by znamenalo, že to platí v případě, i když si strany zvolily CESL. To tedy znamená, že neplatnost pro ilegalitu musí být přesně omezena, aby tento účinek nenastal. Tento mechanismus musí být přijat od toho okamžiku, kdy spotřebitel díky povinným pravidlům druhého režimu je chráněn. Tato pravidla nabízejí velmi velkou ochranu. Teď nemám často přesně vysvětlovat, ale v těch eh, mých podkladech si to můžete vyhledat a přečíst. Tam vidíte, že CESL často nabízí větší ochranu než národní právo. Děkuji. Děkuji. Zapomněl jsem vás předtím představit, jakožto představitelku a zástupkyni Univerzity v Paříži. Přejdeme k dalšímu bodu a to je tedy stav rozhovoru o přípravě doprovodných opatření k návrhu, včetně vzorových smluvních podmínek. Řečníkem bude profesor Dick Staudenmayer, vedoucí oddělení smluvní právo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo okamžiku, kdy komise navrhla společnou evropskou smluvní úpravu prodeje, Předložila rovněž sdělení, které vysvětluje politický kontext návrhu a rovněž které popisuje jistá doprovodná opatření. Cílem těchto opatření je zajistit, aby návrh byl v praxi realizovatelný aby byl prakticky proveditelný. A na pořadu jednání dnešní schůze eh, máme evropskou evropská vzvor, vzorová smluvní ustanovení, tím komise eh, zareagovala na iniciativu našeho parlamentu. Je dobré, že zde máme mezi námi Dianu Wallis, protože to bylo vlastně její podnět, to bylo její přání. Tím ona obohatila zelenou knihu komise. CESL. co je výhodou CESLu? CESLu má umožnit to, aby obchodník mohl své produkty provávat ve všech zemích Evropské unie na základě jedné elektronické platformy na základě stejných podmínek. Stanovení CESLu mají za cíl, abychom rovněž měli společné evropské vzorové smluvní ustanovení. Takže v ideálním světě by se tam vyplnilo pouze jména, eh, smluvních stran, typ zboží, lhůty a tak dále a tím by byl již prodej uskutečněn. Smyslem evropských vzorových smluvních ustanovení je to, aby Eh, jednotlivé strany potom se mohly zabývat pouze jednotlivými detaily. Například v rámci smlouvy mezi dvěma podniky by se mělo například prověřit, zda, mají, eh, zda má zboží nějakou vadu. A zde, aby měly smluvní strany odpovídající flexibilitu, eh, existují vždy lhůty pro to ověření té vady. Tyto lhůty mají být co možná nejkratší, samozřejmě musí to být rozumná lhůta a nesmí to být déle než 14 dnů, tak, aby byla zajištěna právní jistota. Vzorové smluvní ustanovení umožní stranám, aby si tu lhůtu naplánovali tak krátce, jak jim to vyhově. Mohou si tam ustavit například 2, 3, 3, 4 dny, přesně podle potřeb té konkrétní smlouvy svého sektoru a typu zboží, o které se jedná. Zde tedy má být zavedena možnost přizpůsobit paušální ustanovení specifickým potřebám smluvních stran. Komise tedy sama nebude určovat tato ustanovení, nebude to formulovat, neudělají to tedy smluvní strany. Oni znají svůj sektor své odvětví, komise celý proces pouze podpoří a zjednoduší. A druhá věc, dnes to tady již padlo, ve článku 14 se hovoří o založení databáze. E, bude to databáze, pomocí které budou moci veškeré členské státy komunikovat s komisí a sdělovat jí rozsudky jejich národních soudů v rámci provádění evropské právní úpravy prodeje, protože nezapomínejme, jednalo by se o přímo uplatňovatelné evropské právo které potom budou tedy v národních státech soudy u prvního stupně vykládat. A tady jde tedy o to, aby soudy prvního stupně si mohly eh, zvážit a dozvědět se, zda v jistém specifickém případě některých z jiných soudů v jiném členském státě již k této věci eh, pronesl rozsudek. Tedy bude existovat databáze rozsudků národních soudů, kde budou schrnuty tedy výsledky takže například finský soudce si dohledá rozsudek z Neapoli a uvidí, že jeho kolega ze soudu prvního stupně v Neapoli v tom konkrétním případě, který je podobný, rozhodl tak a tak a finský soudce se rozhodne, že tedy eh, věc rozhodne obdobným způsobem. Tímto zajistíme skutečnou koherenci mezi veškerými rozhodnutími soudů, které budou vykládat a uplatňovat evropské právo. Tato databáze nebude k dispozici pouze soudům, ale veškerým smluvním partnerům a rovněž veřejnosti jako takové. Tedy všichni, kteří budou používat evropskou právní úpravu prodeje, budou mít možnost zcela transparentním způsobem se seznámit s národní praxí uplatňování Evropské společné úpravy prodeje. Třetí věc, a bylo to již také zmíněno, je zde možnost um, toto komentovat, vytvářet komentáře. My jsme eh, v této věci konzultovali naši skupinu expertů, která vypracovala studii proveditelnosti a my jsme vyzvali, aby vytvořili komentáře v tom smyslu, aby eh, evropští, aby tedy podpořili evropské legislativce v jejich legislativní práci, ale také, aby podpořili samotné uživatele, tedy smluvní partnery, kteří potom budou uplatňovat ustanovení Evropské úpravy prodeje. Jinými slovy, eh, každý jednotlivý článek bude doprovázen komentářem, vysvětlením, eh, které jasně popíše, proč legislativec zvolil tu či onou formulaci a jaký cíl přitom sledoval. Ti, kteří tedy budou pročítat odpovědající právní předpis, budou mít i hned k dispozici příklady a vysvětlení a tak budou moci v praxi právní předpis lépe uplatňovat. To bylo tedy třetí doprovodné opatření a to čtvrté doprovodné opatření, to bylo eh, navrženo komisí již měsíc poté, co předložila návrh CESLu. A toto se týká alternativních mechanismů řešení sporů a e, mechanismu řešení sporů online. Není náhodou, že toto doprovodné opatření bylo dáno k dispozici již měsíc poté, co byl předložen návrh CES. Záměrem tohoto je překonat problémy, které aktéři již zmiňovali, a totiž e, přeshraniční možnost používat opravné prostředky. Parlament velice rychle postoupil eh, s oběma těmito návrhy. My jsme to viděli, parlament to viděl jako prioritu a až budou tyto dva právní předpisy realizovány, tak budou mít podnikatele a spotřebitele možnost v případě přeshraničních sporů se nejenom tedy obrátit na soud, ale budou mít možnost také se tedy jít cestou alternativního řešení sporů, přeshraničních sporů, což bude samozřejmě zjednodušení. A poslední eh, doprovodné opatření spočívá v podpoře vzdělávání. Eh, pan profesor, který je z pracovní skupiny pro evropské obchodní právní úpravy prodeje, se věnuje rovněž dalšímu vzdělávání právníků a také právních poradců, spotřebitelů či malých a středních podniků. Evropská právní úprava prodeje by mohla být jedno z témat, které by bylo zahrnuto do dalšího vzdělávání právníků, které podporuje komise tak, abychom v této oblasti opravdu měli lépe vzdělané odborníky. To jsou tedy ta doprovodná opatření, která jsem chtěla tady zmínit. Komise samozřejmě nebude eh, prosazovat pouze jeden právní předpis, který umožní podnikatelům lépe prodávat své produkty. Komise chce rovněž zaručit, aby toto jednotná právní úprava byla v praxi také lépe proveditelná. Děkuji, já děkuji vám, pane profesore Stadmeier. Vyslechli jsme si celou řadu velice důležitých příspěvků a vysoce zajímavých příspěvků. Generální advokátka Evropského soudního dvora nám poskytla svůj příspěvek písemně, máte ho k dispozici, takže si ho budete moci pročíst potom po naší schůzi. Bohužel dnes se tedy dostavit nemohla. Nyní se dostáváme k rozpravě s členy Evropského parlamentu a s poslanci jednotlivých národních parlamentů. Doposud jsem obdržel pouze jednu přihlášku o slovo a pokud jste se zatím ještě nepřihlásili písemně, tak by bylo možné se ještě přihlásit dodatečně. Tato možnost existuje. Dosud tedy mám pouze jednoho zájemce o slovo takže jako první dostává slovo poslanec Evropského britského parlamentu. Slyšel jsem prezentace a asi nevítanou zprávu, že z hlediska národních parlamentů řada zatím nezaznamenala takovou míru nadšení, kterou takový projekt s takovou mírou výhod přináší. A procesu, do kterého je zapojená britská vláda, vyvolává negativní reakce i z řad těch, kteří by jej za normálních okolností asi schvalovali. A cíl sledovat jednotný trh a usnadňovat obchodování, zejména pro malé podniky, je sdílený cíl a tyto podniky čelí při přeshraničním obchodování celé řadě překážek v oblasti zdanění a podobně. A proto jednotná evropská alternativa v oblasti práva prodeje by měla fungovat. A byl jsem překvapen, do jaké míry zástupci spotřebitelů a spotřebitelských organizací a jiných viděli nákladný proces, který nebude využívat příliš mnoho lidí. A ani ne tak ze strany spotřebitelů, ale podnikatelů. Takže chtěl bych varovat na začátku té diskuse. Chtěl jsem jenom skutečně toto varování zde nechat zaznít. A z hlediska britské vlády zaznělo, což zní možná často, ale je tu skutečně je potřeba harmonizace domácího práva spíše než doplnění nového nástroje, který možná nebude tak eh, žádoucí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Kdo další? A poprosím, abyste se představili a uvedli také komoru a zemi, kterou zastupujete, protože obávám se, že vaše jméno odtud nepřečtu. Nevidím, že by se někdo hlásil. Asi, že jsme, asi jsme byli všichni uchváceni příspěvky. Můžeme zahájit práci druhého panelu a protože zde máme odborníky i v druhém panelu, tak můžeme vést eh, diskusi k práci obou panelů. A možná bude diskuse širší ke všem aspektům. Pane předsedo, z úst předsedy výboru je to vynikající návrh. Ale měl jsem zhrnout diskusi a protože diskuse nenastala, tak předpokládám, že bych měl shrnout příspěvky našich vážených řečníků. Opustím tedy tuto půdu a pozvu pana profesora Sensburga, aby zaujal mé místo jakožto moderátora druhé části diskuse. Děkuji vám mnohokrát za pozvání k účasti na tomto jednání, kterého si velmi vážím. Děkuji. Chci vám mnohokrát poděkovat za to, že jste se ujal moderování prvního panelu a nyní chci představit pana profesora Sensburga. Vážený pane předsedo, chtěl bych srdečně poděkovat za to, že jste mi dal eh, slovo hned k druhému eh, panelu. Já si myslím, že otázky ještě na které přijdou, ale já si myslím, že to je znamení nejenom konsensu, ale myslím si, že se jedná zde o výměnu informací, názorů a minimálně po druhém panelu zažijeme živou diskuzi o určitých bodech, protože druhý panel nám slibuje určitý zájem a vhled do názoru jak právnického charakteru, softwaru, tak, tak také ze strany uživatelů. A když se zvolil tento kritický vstup, produktů, tak to není spojeno s tím, že vlastně tady eh, jako spolkový sněm chceme eh, hovořit eh, o právnickém výboru, ale doufáme, že s pomocí tohoto fóra dnes můžeme postoupit na dobré cestě a chceme poblahopřát právnímu výboru za jeho intenzivní dialog s národními parlamenty a jsme velice vděční za to, že se dnes můžeme zapojit. První přednášející je profesor Stefan Fogenauer z Univerzity v Oxfordu a chtěl bych mu nyní předat slovo, aby nás seznámil se svým stanoviskem. Uh, Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za pozvání. Vyjádřím se k návrhu CESLu, ale Možná se vyjádřím k, k redakčnímu stylu a tady vlastně narážím na potíže s právním překladem. A já pokusím se zhrnout výsledky, aniž bych eh, poskytoval konkrétní důkazy, ale v mých poznámkách je celá řada příkladů a také dochází k překryvu s tím, co zde sdělil výboru Sir John. Úvodem chci říci, že CESL je nepovinný nástroj a konkuruje s národními předpisy. A východisko je tedy odlišné, pokud jde o národní smluvní právo. Musí přilákat potenciální uživatele, zajistit, že strany skutečně zvolí tento nástroj. A u tohoto rozhodování budou strany ovlivněny kvalitou textu. A to bude faktor přilákání nebo odrazování stran. A musí ten text být podstatně lepší než stávající modely, aby strany byly motivovány k tomu, že jej zvolí. A hlavním faktorem pro volbu práva, ani není tak hmotně právní eh, hodnota, ale znalost a setrvačnost často motivuje k tomu, že lidé se drží toho nástroje, který znají a proto ten nový nástroj vždy musí být podstatně lepší. A také je zde prostor pro odrazování, pokud eh, ty věci vypadají zvláštně, neznámě, a potom tedy strany nebudou přitahovány novým nástrojem. Komise a navrhovatele společného eh, referenčního rámce často hovoří o potřebě mít eh, nástroj, který bude přátelský k uživatelům. To je tedy základní požadavek. A co to vlastně znamená? Pokud eh, to známe z komise, tak je to nástroj, který bude jednoduchý, porozumit, srozumitelný, jak ze strany spotřebitelů, tak eh, podnikatelů bez právní pomoci. A tady se soustředím na nedostatky a návrhy na zlepšení. To mi bylo uloženo. Nemám tedy chválit to, co bylo vytvořeno, ale nabídnout konstruktivní kritiku a vycházíme z předpokladu, že politická rozhodnutí v návrhu jsou správná, ale vycházíme tedy z tohoto předpokladu a velmi obdivuji práci vědců a úředníků, kteří se tím zabývali, ale myslím, že ten návrh je v celé řadě věcí eh, tedy pochybný. Pokud jde o hodnocení, ti z vás, kteří mají rádi hollywoodské filmy, tak to rozdělím na to, co je dobré, špatné a ošklivé. Takže hlavním plusem návrhu je, že je skutečně sepsán tedy v jazyku, který je přístupný, je dostatečně podrobný, není to příliš kazuistické a ani příliš abstraktní a obecné, pokud je o míru podrobnosti, což znamená, že zde je poměrně kvalitní kompromis mezi styly, který známe z kontinentálního práva a tady rozlišíme styl kontinentální Evropy a Anglie. Dalším pozitivem, což je ale trošku složitější, je, že je tu prostor pro flexibilitu. Je tu prostor pro výklad a pro přizpůsobení nástroje budoucímu možnému vývoji. A pokud je o ty špatné stránky, jsou to určité strukturální problémy, které vznikly z politických rozhodnutí, pokud je o právní formulace. Nesouvisí to s eh, obsahovou stránkou. Což je nejdůležitější tady je, že se často používají vágní a nepřesné termíny. Hovoříme o dobré víře. V rozumné míře článek 3 upravuje povinnost stran v míře, která může být očekávána. To je velmi otevřená a vágní, nejednoznačná formulace. A výsledkem toho bude, že strany alespoň v první fázi, než bude existovat příslušná kazuistika, tedy toho soudce, který aplikuje normu v Turku a v Nápoli, tedy strany nebudou nutně vědět, jaké je jejich postavení. A to také souvisí s tím, co jsem již řekl dříve. Pokud chcete mít velkou míru pružnosti, přicházíte o právní jistotu. A na, v národním systému je toto vyvažování možné, ale je mnohem obtížnější v mnohojazyčném, mno, mnohonárodním prostředí Evropy. A je to mnohem závažnější než kontext domácího práva. Ta nejistota bude vlastně faktorem proti volbě tohoto nástroje a vlastně bude vyzývat také k soudnímu řešení sporů. Spíše než abychom se dostali do oblasti preventivního smluvního práva, tak se to stane skutečně prostorem pro advokáty. A jazyková vágnost přes doprovodná opatření, o kterých jsme hovořili, bude tedy skutečně podporovat eh, rozpornou judikatur v jednotlivých členských státech. Další kritikou je použití právní terminologie. Jak už jsem řekl, komise se snažila o přátelský nástroj, který by byl srozumitelný bez použití právníků. To je smělý sen, svět bez právníků. Ale podařilo se to do jisté míry vyřešit, ale určitě ne úplně. Když se podíváte takové, tedy předpokládané neplnění nebo uvedené plnění, pochybuji, že malé a střední podniky v, ve volédním obvodu Diany Wallis se s něčím takovým srovnají. A je to asi nevyhnutelné, ale měli bychom to říci otevřeně. Druhý problém, a to je asi nevyhnutelné, je, že se používá právní termín, která na první pohled vypadá obvykle pro národní uživatele. A cílem eh, při mezinárodních právních nástrojů je vytvořit systémově neutrální terminologii. Ale to může vést k bizarním výsledkům, pokud ten termín v anglickém významu má specifickou konotaci pro britského právníka a v německé jazykové verzi zase vyvolává jinou představu pro německého právníka. Tedy pojmy, které jsou vypůjčeny z národních terminologií, budou velmi obtížně směřovat k jednotnému evropskému významu. A potom přichází nakonec to, co je skutečně nepěkné. Dochází k redundancím, nekonzistentnost, špatná kvalita právního textu a asi to souvisí se spěchem při přípravě poslední verze textu. Jsou tu tedy redundantní na, na eh, tedy termíny nekonzistentnost mezi ustanoveními a jednotlivými částmi a také mezi jazykovými verzemi. A potom jsou tu, je tu míra složitosti, která nepřispívá k přátelskému charakteru pro uživatele tohoto textu. Jak postupovat dále? Tedy zlepšit ty věci, které jsou špatné v maximální míře, používat přesnější a určitější formulaci, používat právní termíny, které jsou jasné vzhledem k adresátovi. Obracíte se na podnikatele nebo na právníka? A je třeba to vědět a používat tyto termíny konzistentně. A to bude znamenat také změnu politiky při formulaci tohoto textu. Zbavit se tedy věcí, které jsou pouze ošklivé. Je třeba vyřešit eh, nedostatky, které budou komentovány v následujících měsících. Zamezíte redundantnosti, odstraníte nekonzistentnost a to bude trvat určitou dobu. Také bych chtěl zde zmínit věc, která zazněla dvakrát. Pokud chceme odstranit příliš složité věci, nejhorší by bylo doplnit další vrstvu oficiálního výkladu či komentářů. Vidím to u těch nástrojů, kde takové komentáře existují, například, například univerzální zásady mezinárodních právních obchodních smluv. A to skutečně může motivovat k dalším sporům na půdě soudu. Tedy formovat koncizně a bez kon- potřeby komentářů. Takže závěrem. V této fázi je velmi důležité, aby politická rozhodnutí padla jako první a potom je třeba provést eh, globální přepracování tohoto textu. Politici to neradi slyší, ale je třeba si na to nechat dostatek času, dostatek času na reflexy a řádné přeformulování, přepracování a je třeba dosáhnout kvality, která bude vyšší než ta současná, která není běžná. Vážený pane profesore Foginovere, vy jste částečně přesně vyjádřili i ty námitky a obavy, které eh, leží na srdci národním parlamentu. My jsme to částečně, eh, jak se o tom hovořili, eh, v rámci otázky vhodnosti cíle společné evropské právní úpravy prodeje. Tak to jsme se pokusili toto téma nadnést. Nyní bude hovořit Hanem Melín který, která pochází z firmy, která je nám jistě všem známá, eBay, od které předpokládám, že je na trhu relativně úspěšná. Myslím si, že je dobré, když se na to podíváme z hlediska ekonomiky. Eh, vážená paní Melin, potřebujete 28. právní režim, abyste byla ještě úspěšnější jako eBay? A nebo je tomu tak, že ten dojem klame a nejste až tak eh, úspěšní a máte pocit, že vaší záchranou kotvou je právě ten 28. režim. Tedy prosím, vysvětlete nám, proč tak úspěšný podnik jako eBay, který každým rokem roste i bez evropské právní úpravy prodeje, má potřebu takovouto právní úpravu prodeje mít. Thank you. Um, actually, I... Děkuji. Nebudu hovořit až tak z pohledu eh, firmy eBay. Řeknu především něco o malých a středních podnicích, které prodávají své produkty právě pomocí platformy eBay. Budu tedy hovořit ve smyslu něčeho, co by tedy mělo usnadnit obchod. A to již bude eh, elektronická platforma či nějaký jiný způsob eh, obchodování již brzy nebudeme hovořit o elektronickém či jiném obchodování, bude to prostě vše pouze obchod. Obchodování, hovořili jste o růstu. Ano, nikdy nebylo tak jednoduché prodávat a nakupovat přeshraničně jako v současné době. V období 20, od roku 2004 do roku 2010 eBay narostlo o 126 to je čtyřikrát tolik, než je celkový nárůst celkového přeshraničního přeshraničních obchodních transakcí. Eh, zákazníci, eh, ať jsou již ve Velké Británii, Německu či dalších zemích, eh, a také podniky, více než 90% používá eBay a podniky v průměru prodávají do 4 až 5 zemí co zatím je. Pomocí internetu se snižují náklady jak pro obchodníky, tak pro spotřebitele. Internet eh, a produkt, eh, produkty, jako jsou smartfony a další. Celou věc ještě zjednodušejí, vnášejí do ní transparentnost a eh, zjednoduší život smluvním stranám. Proč tady dnes sedím? Objem přeshraničních transakcí stále ještě zůstává nízký. Podle našich údajů je to méně než 20 podle údajů komise je to mm, došlo k velice mírnému nárůstu přeshraničních transakcí. V roce 2008 to bylo 8,2 v roce 2010 8,6 a v roce poté 9,3 Čím to je? Nikdy dnes je snadnější než kdykoliv jindy, eh, jak si se přeshraničně skontaktovat, vejít v kontakt přehraničním způsobem, ale samozřejmě tím se i jasně ukázaly rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, dodací podmínky, daně z přidavé hodnoty, různé požadavky a různé povinnosti. Když hovoříme s prodejci, kteří jsou činí na eBay, říkají, že by jim společná evropská úprava prodeje život zjednodušila. Já neříkám, že evropská úprava prodeje by vyřešila všechny problémy. Paní Dana Volis hovořila o jsem balíšku, komise hovořila o doprovodných opatřeních. Já bych evropskou úpravu prodeje viděla jako platformu eh, pro vytváření praktických řešení, která potom učiní zajímavější a jednodušší evropský trh jak pro obchodníky, tak pro spotřebitele. Vzorová smluvní ustanovení, ten příklad tady již byl uveden, ale je třeba jít ještě dál. Na webových stránkách, na mobilních telefonech by mělo být možné nabízet rovněž standardní smlouvy, jejich texty, či by bylo vhodné mít nějakou aplikaci, která by vysvětlovala práva cestujících. To by bylo skvělý, skvělým příkladem pro to, co ještě může být vše dosaženo na tomto poli. Je třeba pomýšlet na inovativní řešení, je třeba mít pružné právní možnosti, které se budou pojit s praktickými ustanoveními, která budou společně vytvořena ve spolupráci veřejného sektoru s sektorem soukromým. Tedy na jedné straně máme zákonodárce, politiky a na druhé straně máme odborníky pro technologie, internet a obchod. Ráda bych zmínila čtyři body, které podle mého mínění jsou důležité při eh, posuzování úpravy CESL. Za prvé, CESL by mohl umožnit obchodníkům nabízet své služby ve všech zemích, namísto toho, aby se museli seznamovat s jednotlivými právními ustanoveními v jednotlivých zemích, které se týkají například jazykové úpravy. Pokud obchodníkům eh, umožníme nabídet své produkty ve všech různých jazycích, samozřejmě to změní rovněž chování Spotřebitelé komise předložila srovnávací tabulky a 70 dotázaných, které již mají zkušenosti s přehraničními obchodními transakcemi, se vyslovilo v tom smyslu, že by bylo ochotno používat v oblasti online i další jazyky. Měli bychom si ovšem položit i otázky, jakým způsobem CESL by mohl podpořit používání nástrojů pro překlady, protože víme, že jazyk překážkou je. Myslím si, že CESL by obchodníkům ovšem mělo přenechat eh, to rozhodnutí, jakým způsobem chtějí sdělit svou informaci spotřebiteli, jinak by docházelo k jistým napětím, pokud by jednotlivá e, ustanovení byla navzájem v rozporu. Je třeba, abychom mysleli mobilním způsobem. Jakým způsobem bude taková ta, takováto nabídka vyhlížet na jednotlivých mobilních přístrojích? je třeba, aby bylo možné určité věci i vypustit. I to by měla úprava CESL dovolovat. Dále změní podmínky. I zde by se CES mm, měl uvést v soulad se směrnicí o právech spotřebitele. A ještě jedna věc, o té bychom se měli, bychom se měli také zamyslet. Odráží CES skutečnost, která se mění, měnící se vztahy mezi spotřebiteli a obchodníky. Spotřebitelé se stále silněji emancipují, mají mobilní internet, smartfony a tak dále. Znamená to tedy, že kdykoliv mohou nalézt informace, kdykoliv mohou pomocí mobilních služeb platit například, či si něco objednat, například doma si něco objednat a pak si proto dojít do obchodu. A proto si myslím, že bychom měli se zamyslet i nad tím, jakým způsobem mít vyrovnávací ustanovení pro spotřebitele v rámci procesu transakce. Například povinnost informovat kupujícího o, o, v případě, kdy si, produkt ne, o, d, si pro produkt nepřišel, tak jak bylo stanoveno, či e, informovat spotřebitele v přiměřené lhůtě v případě, že produkt nebyl dodán. To tedy byly mé čtyři body. Jazyk, způsob placení využití zkušeností a spotřebitele. Předřečník pan profesor Staudenmayer rovněž nadnesl otázku řešení sporů online, tak, aby obchodníci se nemuseli obávat, že eh, budou se muset zodpovídat před eh, Eh, zahraničním soudem. Ještě na závěr citát eh, z zástupně švédského eh, ministra. Minister řekl, my, rozhodující politický činitelé, musíme využívat nové technologie tak, abychom vytvořili rámec pro nové příležitosti. A myslím si, že to je přesně to, co může zaručit úprava CESL. To je tedy perspektiva, nástroje, který obchod usnadním. Děkuji. My jsme se zaměřili na pravidla pro ochranu spotřebitele, na DPH, na podmínky dodání produktu a to vše s ohledem na uživatele, na spotřebitele. Takže v podstatě on bude mít k dispozici rámec, v rámci kterého bude moci provádět online eh, transakce. Tedy eh, jednoduchým eh, jazykem řečeno, prostě nebude muset přemýšlet o tisíci věcí, ale prostě se pouze jenom soustředí na svůj produkt, na to zboží. Nebude tedy nic odvádět od vlastního produktu, protože konec konců jde o ob obchod. Další řečník Francesco Skiodaune. Já bych se ho zeptal, eh, úprava CESL zajišťuje tu jistotu, kterou očekává právem spotřebitel? Opravdu vytváříme jasnost? Dosahujeme toho, že se spotřebitel skutečně bude moci zaměřit na ten výrobek, na to zboží, které kupuje, nebo toho touto úpravou nedosahujeme. Mohl byste nás o tom informovat? Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše otázky a také za pozvání. Různé příspěvky tady ukázaly, jak obtížné je toto téma. Obtížnost se objevuje teprve tehdy, především když se musíme rozhodnout, jaké právo se má používat v každém jednotlivém případě. A já se soustředím ve své přednášce přesně na tento aspekt. Cecil to je v podstatě fakultativní právní nástroj pro obchody B2B a B2C. První problémy, ke kterým tady dochází a které jsou pro nás nápadné, že CESL v podstatě prověřuje, že tady dochází k určitému překrývání nástrojů tohoto pozitivního práva. B2C, tady existuje problém, že se to překrývá se směrnicí 83 a pokud jde o B2B, tak se to překrývá s návrhem to face because as always happened we have to clarify Jedná se tady o konfrontaci s právníky, protože my si musíme vždycky vyjasnit, jaké to bude to právo, které v případě toho, kterého případu použijeme. S touto prezentací bychom chtěli eh, pomoci práci komise a parlamentu, abychom odstranili šedou zónu, která v této oblasti eh, v právním rámci zatím existuje v rámci, který je rozhodující pro to, jaký řád se použije. B2C tam tedy také dochází k určitému překrývání. Když porovnáváme CESL se směrnicí, pak tady samozřejmě existuje celá řada rozhodujících bodů. Jedná se o obchody mezi spotřebiteli a obchodníky, hraniční obchody mezi podniky a spotřebiteli což je takto i v evropské právní úpravě prodeje. Tady se ukazuje, že většina smluv je v podstatě už pokryta touto směrnicí a smlouvy, které budou pokryty CESL, těch není tolik, které by nebyly pokryty tou směrnicí. Návrh společné evropské právní úpravy prodeje ukazuje, že tady dochází k souladu podmínek zodpovědnosti, také právo na odvolání za ty prodeje na dálku a také za objednávky a dodávky. To je velice důležité ve všech oblastech Jestliže tady provádíme určitou redakční práci, tak je třeba vyjasnit především právní rámec. Je to nutné nejenom pro spotřebitele, ale i pro podniky. Tady chci poukázat na další takové překrývání, které bychom mohli analyzovat. Mohli bychom analyzovat společné prvky mezi CESL a mezi dohodou Eh, mezi úmluvou eh, vídeňskou. Tady se vlastně porovnávají tyto dva nástroje a jestliže je porovnáváme, tak zjišťujeme, že tady existují eh, nebo že se tady jedná o fakultativní systémy. Každý má možnost zříci se těchto právních aktů pak pokud jde o CISG, tam už máme velký počet opt-outů. To bych také chtěl zmínit, ale je velice obtížné zjistit přesná čísla o opt-out, protože v CISG se jedná o smlouvy, o prodej zboží a více než 90 těchto smluv obsahuje rozhodčí doložku. A tady samozřejmě použitelnost je velice rozdílná podle místa sudiště. Existují zde ještě další rozhodující body v CESL, CISK. To je velice důležité, když eh, chceme toto nařízení dovést do konce. Nejprve musíme zjistit, že mnozí eh, nechtějí pracovat s CISG a tady se samozřejmě můžeme vyhnout těm nedostatkům v případě eh, té dohody CISG což je umluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tady se musíme soustředit na CESL. V případě, že se takto nevyznáme v té dohodě nebo v té úmluvě, tak to má taky něco společného se vzorovými smlouvami a ještě dalšími obavami chci poukázat na jedno slabé místo v CISG. Tady to není tím, tou smlouvou pokryto. Jedná se o nedostatky, o férovost, o platnost standardních ustanovení a to je neúplné. Znamená to určitou fragmentaci. E, některé detaily tady nejsou pokryty. CISG e, jsou v podstatě součástí národního práva a proto máme tentýž problém, jak zvolit to správné právo. Je třeba mm, se obrátit na různé soudy, nejenom podniky, ale i spotřebitelé musí rozhodnout o volbě práva. Jaké poučení si z toho můžeme vyvodit? Složitost, fragmentace znamená, že je třeba zvolit opt-out, ale na druhé straně podniky by si přály, abychom, aby měli k dispozici jednotné právo pro ty jejich obchodní transakce. Jestliže tady bude existovat fakultativní systém, který bude úspěšný, tak to bude velice příznivé vůči uživatelům a posuzováno z praktického hlediska dopad na vzorové smlouvy bude také něčím, co bychom si měli ještě blíže objasnit zda se použijí vzorové smlouvy v případě transakcí a nebo vyloučíme to, eh, tu vídeňskou úmluvu, tak si myslíme, že by to mohlo vést k tomu, že eh, tady nebude ochota pracovat eh, s úpravou CESL. To je v podstatě takový fakultativní systém a podniky nebudou mít chuť používat vzorové smlouvy a platit za to advokátům a proto nedojde k určitému zvýhodňování nebo prioritě CESL. Jaké předpisy potřebují spotřebitelé v CESL? To je poslední otázka, kterou bych tady rád zmínil. Většina ustanovení no, tady porovnává slabá a silná místa. Ovšem toto ustanovení se nemusí vztahovat na smlouvy B2B, ale na všeobecnou tendenci. Možná, že bychom o této otázce měli ještě dále diskutovat, možná bychom měli zohled, nit. To zda to znamená nějaké zjednodušení. Potřebujeme skutečně tuto strukturu pro obchody mezi podniky? To je otázka. Já tady mohu představit v podstatě dva scénáře. Smlouvu mezi velkým podnikem a malým a středním podnikem a nebo mezi dvěma malými a středními podniky. Jestliže budeme stručně analyzovat tyto dva scénáře, tak můžeme zjistit, že velký podnik, který uzavírá obchody s malým nebo středním podnikem, eh, že to potom dopadne tak, že tady bude určitá nerovnost, mezi vyjedna- pokud je o vyjednávací možnost. Bude potom akceptováno právo, které bude příznivější pro protistranu? pokud ten podnik bude ochoten toto právo zvolit. Další scénář nebo druhý scénář. Může se říci, že malé a střední podniky budou tou slabší stranou, ale je třeba vycházet toho, z toho, že tady nesmí být nerovnováha při vyjednávání. V tomto scénáři je také řečeno, jestliže jedna z těch stran eh, má vyšší ochranu, což vůbec není nutné, pak Eh, bychom mohli dospět k tomu závěru, že to, na, toto nařízení se překrývá se směrnicí. Test, text zatím nevstoupil v platnost a možná bychom měli zkoumat dopady té směrnice, jak to vypadá nebo jak se to projevuje, pokud jde o volbu práva. Jestliže budeme zkoumat používání CISG, tak to může být určitá pomůcka, která nám pomůže v diskuzi o nařízení. Jak bychom to mohli posoudit z právního hlediska? Pro podniky nebo pro spotřebitele je jednodušší používat lokální služby, lokální advokáty, pak samozřejmě je možno získat smysluplnější rady v případě obchodu s cizími zahraničními obchodníky. A proto je důležité, aby se právníci připravili na ta, tyto nové zákony, na tato nová ustanovení. A musí samozřejmě mít schopnost poradit zákazníkům a informovat je i o nedostacích o všech bodech této situace, jestliže se jedná jenom o e, fakultativní systém. Děkuji za tento příspěvek, aniž bychom tady chtěli hovořit o tom stanovisku, můžeme získat dojem, že CESL je ve velké konkurenci v CISG, pokud jde o vzorové smlouvy. Takhle jste to neformuloval sice, ale otázka tady zůstává otevřena a já ji mohu hned adresovat dalšímu přednášejícímu. Je CESL vhodný také pro optimální ochranu spotřebitele? Je to opravdu velké dílo s mnoha fazetami a všechny naděje a přání, která s tím jsou spojována, jsou potom splněná, nebo se musíme soustředit jenom na určité body? Já nechci předjímat nějaký směr touto svoji otázkou, ale chci vám předat slovo, pane Krüger. Děkuji, já budu hovořit svým mateřským jazykem, německy. Má cesta byla utvářena zkušenostmi, které jsem získal jako vedoucí pracovník Evropského spotřebitelského centra v Německu. Jsme součástí Evropské sítě s eh, Centrem pro ochrany spotřebitele a naším cílem je, abychom informovali spotřebitele o evropském vnitřním trhu a poskytli jim přístup a zjednodušili jim přístup k evropskému vnitřnímu trhu. Rovněž jsme eh, se podílíme v případě, kdy dojde k nějakému řešení vedení sporů. Ehm, v rámci této sítě eh, jsme měli tento rok více než 9200 eh, sporů a z 30% bylo na tom, ehm, se účastnilo na tom naše spotřebitelské centrum a společně s francouzskými kolegy jsme byli zapojeni dokonce do poloviny všech případů sporů. Tedy já mám skutečně zkušenosti s přeshraničními transakcemi a to z pohledu spotřebitele. Za prvé, můžeme říci, že společná právní úprava prodeje je vhodná pro to, abychom odstračili překážky v přístupu na vnitřní trh. To je bez pochyby. Ale i přesto eh, pochybujeme o tom, zda ta navrhovaná cesta dodatečného, dobrovolného 28. právního režimu v oblasti občanského práva skutečně umožní přístup na evropský vnitřní trh pro spotřebitele, respektive tento přístup spotřebitele eh, jak si dlouhodobě usnadní. A my tady máme velké obavy. Za prvé, v praxi otázka práva rozhodného je v mnoha případech eh, významu, který není až tak důležitý. Pokud se podíváme na to, na co myslí, jaké problémy mají spotřebitelé, když nakoupují v některé jiné zemi, tak hlavní eh, místo tady za jí má jazyk a pak ochota obchodníka dodávat do určitého do určité země a akceptovat kreditní kartu určité země eh, jako eh, prostředek pro platbu. Toto jsou podle našich zkušeností ty hlavní problémy. A dále, roztříštěnost práva není hlavní příčinou pro to, že jsou strany zdrženlivé v rámci realizování přeshraničních transakcí. Musíme si uvědomit, a kolegně to již podotkla, že zejména v oblasti prodeje na dálku a to je vlastně velká část přeshraničního toku služeb a zboží. Zde pravidla, pokud je poskytovatel mm, prodejce tedy provádí reklamu v zemi spotřebitele, zde spotřebitel má vždy možnost se opřít o své běžné právo ve své zemi právo spotřebitele. A od rozhodnutí ESD z 6.9. Eh, je rovněž jasné, že spotřebitel dokonce ve většině případů může žalovat prodávajícího ve své vlastní zemi. A k tomu se ještě dodává Eh, následující skutečnost, totiž význam zkušeností a znalostí spotřebitelů, které mají o svých právech právě v oblasti přehraní, přeshraniční, je, eh, není až tak důležitý. A to proto, protože spotřebitel z pravidla nejdříve platí. Nejdříve zaplatí zboží a pak ho obdrží. Tedy to hlavní pro spotřebitele je důvěra, do, eh, důvěra kterou on vkládá v prodejce. Pokud spotřebitel nemůže prodejci důvěřovat, tak prostě žádná transakce uskutečněna nebude. A otázka práva, ta se dostává do hry teprve v případě, kdy se lidé obrací na síť evropských spotřebitelských centrel, kdy tedy eh, něco je v nepořádku a kdy se spotřebitel ptá, jakým způsobem může uplatnit své právo a jak my mu v tom můžeme pomoci. Tedy z tohoto pohledu mám velké pochyby o tom, zda tato úprava prodeje skutečně zlehčí přístup k přezraničnímu toku zboží a služeb k přeshraničním transakcím. A navíc my máme tuto obavu. Když zde budou jako e- existovat ty různé dvě typy právních řádů, tak to pravděpodobně přispěje ještě k tomu, že právě ta obce toho evropské právní úpravy prodeje ten koncept, ta koncept se, se nám líbí, ale my si myslím, že to povede k tomu, že eh, spotřebitelé právě toto využívat nebudou. Z naší zkušenosti víme, že když zde bude existovat ještě další právní režim, který si budou moci spotřebitelé zvolit dobrovolně, že to bude prostě na cíli i těch informovaných spotřebitelů protože z faktického hlediska je to tak, alespoň takto to platí pro Německo, že znalosti občanů o spotřebitelských právech jsou v podstatě velice malé. Již to začíná tím, že oni ani nedokáží rozlišovat záruku a záruční plnění. A já si tedy dokážu představit, pokud bychom řekli spotřebitel, že si může vybrat buď ten či onen právní režim, tak já si nemyslím, že spotřebitel by se dokázal fundovaně rozhodnout. A není krátce o tiskovém prohlášení, pravomocí kterého komise tento produkt, jak jsem se právě dozvěděl, se snažila nějakým způsobem představit v dobrém světě. Tam se říkalo, že spotřebitel si může vybrat eh, právní úpravu prodeje evropskou, která bude velice vstřícná vůči uživateli a která bude jednotná a která tedy bude mu zajišťovat to, že bude si moci kupovat produkty na základě společné právní úpravy. Když se na to podíváme, tak zjišťujeme, že právě spotřebitel nemá možnost volby mezi svým běžným právem a tím novou evropskou právní úpravou. Jde o to, že obchodník, on má jednostranně to právo, že postaví svého e, klienta, zákazníka před volbu, že buď to tedy bude akceptovat smlouvu podle právní úpravy společné evropské, anebo že akceptovat nebude a ke smlouvě vůbec nedojde. Z tohoto pohledu je spotřebitel stále tou stranou, která je v nevýhodě je v podřízené pozici. A druhá věc, a to se také uve, e, navzdory tomu, co je uvedeno v českovém prohlášení, tady není možnost uzavřít evropskou smlouvu pomocí toho, že něco naklikne, Takže já si myslím, že obě dvě strany, že je to nad jejich síly. Jednak zde tady máme tedy právní úpravu prodeje evropskou, která ale nedává k dispozici standardní smlouvu, která by byla z obsahového hlediska identická, kdyby byly všeobecné smluvní podmínky stejné a která by platila identicky všude na evropském vnitřním trhu. A dále podnikatel, obchodník eh, má k dispozici eh, občanskoprávní úpravu, kterou může modifikovat eh, ve prospěch či svých zájmů, tedy dokonce i musí modifikovat. To tedy znamená pro podnikatele a obchodníky, že v první řadě si opět budou muset vyhledat právní poradenství. Z mého pohledu tedy pravděpodobně spotřebitelé by akceptovali evropskou právní úpravu prodeje a uplatňovali, pokud bychom jim mohli jasně sdělit, že by to pro ně znamenalo z každého, v každého ohledu vylepšení jejich situace oproti tomu, jakou situaci tedy mají podle národního práva. A ještě jedna věc, a také to tady bylo naznačeno, ne ve všech případech je toto zajištěno. Skutečně existují pro spotřebitele i nevýhody. A potom možná to celé eh, by eh, pravděpodobně eh, se mohlo svrhnout to, že by tady došlo k nějakému skandálu a byla by to jaksi negativní reklama. Já dobře víte, že když něco se může zhatit, tak se to zhatí, takže to jsou tedy mé námitky, že by to v podstatě jaksi vrhlo špatný stín na evropskou myšlenku. A další věc, existuje smluvní svoboda. A nemůžeme tedy vyloučit, že spotřebitel i nadále Eh, bude v té pozici, že obchodník prostě do jeho vlastní země dodávat nebude. Dobře víme, že někdy jsou náklady na dopravu tak vysoké, že prostě do jistých zemí prostě nedodává, protože je to problém pro něj. A z tohoto pohledu by bylo možné, že by evropská právní úprava prodeje sice vzbudila velká očekávání, ale ta by potom nakonec nebyla splněna. Děkuji vám za pozornost. Herzlichen Dank, Herr Krieg. Srdečně děkuji, pane Krüger bylo ve vašem příspěvku něco, o čem se diskutovalo v posledních týdnech i v národních parlamentech a mezi kolegy v Evropském parlamentu. Jestliže bych teď k tomu měl připočíst stanovisko paní Melin, tak můj dojem až do posud Zatím nejsme tedy konce. Můj dojem je tedy takový, že tady existují určité sporné body, které je třeba vyřešit, ale je tady také potřeba, především v oblasti online. Paní Melin, jakožto expertka, tuto potřebu vyjádřila. Možná tady bude možné najít společný směr eh, také pro budoucí diskuzi. Teď už se nám tady množí přihlášky do diskuze. Možná bychom to mohli spojit i s prvním panelem a vytvořit si takový celkový obrázek. Jako první otázka, tady si nejsem zcela jist, doktor Piotr Cintarsky, kolega z Polského senátu, eh, se přihlásil do diskuze a prosím, máte slovo. pane předsedo, vážení kolegové, eh, slyším tady velice zajímavou diskuzi. Já sám jsem předsedou zákonodárného výboru eh, v Senátu ve druhé komoře a také pracuji jako právník. Zabývám se problémy, proto tyto právnické problémy mi leží velice na srdci. Já jsem se rozhodl přihlásit do diskuze, protože si myslím, že tato diskuze eh, nám může poskytnout i skeptickou výpověď a já si myslím, že E, by přitom nemělo zůstat. Chtěl bych zdůraznit, že Polsko to přijetí tohoto nástroje CESL podporuje. Je to v podstatě nástroj společných pravidel pro prodej e, ve všech členských státech. Přijetí tohoto nástroje a já si myslím, že je to také takhle správné. Toto přijetí by mělo eh, proběhnout formou nařízení a my také podporujeme určitou opcionalitu. To znamená rozhodnutí stran, to je pro nás zcela jasné. Chtěl bych eh, obrátit vaši pozornost na jednu otázku, která zazněla ve vaší prezentaci, pane profesore. Bylo to vlastně eh, v příspěvku pana Simeonidese, zástupce kyperského předsednictví, který řekl, že to není jenom věc která by se dala vyřídit teď, okamžitě, že je to jenom určitá perspektiva, určitá výzva, která musí být takto také posuzována. Možná, že za deset let to bude vyřešeno. Je to velice dobré, ovšem, že určité problémy vidíme již nyní. My vidíme ty problémy, které musíme v praxi vyřešit já bych se přimlouval za to, abychom přijali návrh pana profesora Staudenmayera, který hovořil o komentářích. Slyšeli jsme také příspěvek pana profesora Fogenauera, který hovořil o dilematu zda by měl být adresátem této normy právník a nebo fyzická osoba, tedy spotřebitel nebo podnik. Komentář vlastně spojuje obě tyto varianty, ale komentář musí na základě eh, víceleté zkušenosti a na základě legislativy eh, být sestaven ze strany nebo nějakým právníkem, protože teprve tehdy bude mít tento komentář praktický význam. Velice srdečně děkuji za tento příspěvek. Vedle tohoto rozhodného stanoviska byla také adresována otázka panu profesorovi Simeodisovi. Já bych to teď prošel po řadě a každému z vás bych dal možnost odpovědět na tuto otázku. Takže nejprve tedy eh, pan Lava ze španělského senátu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za práci s pravodajům. A rovněž děkuji těm, kteří jste byli jako odborníci dnes. Děkuji rovněž za návrhy na možná vylepšení, tak jak jste je uvedli ve svých studiích. Jsem mluvčím pro právní otázky ve španělském senátu a jsem toho názoru, že Společná právní úprava prodeje by mohla velice dobře fungovat a to v jedné velmi důležité otázce, a totiž existují mnoho, spoho, mnoho svobod, tedy čtyři svobody osob, zboží, služeb a kapitálu. A přijetím tohoto právního nástroje bychom vytvořili skutečně něco velice důležitého. Byl by to důležitý krok pro svobodný pohyb zboží. Cecil je tedy velmi důležitý krok v této oblasti. Jistě, vyvstává několik otázek. Některé již byly zmíněny, některé bych rád dodal. Jasné je, že tento nástroj má být určen malým a středně velkým podnikům a rovněž uživatelům kteří tedy budou moci tento nástroj využívat fakultativně. Já se ovšem ptám, jak to vypadá v oblasti státu, jak to vypadá s veřejnou zprávou. Ať je to již stát ve formě nějaké instituce nebo nějakého regionálního či místního zastupitelstva. Mohou také oni si fakultativně zvolit tento nástroj. Často totiž dokází k tomu, že i oni Eh, tedy uzavírají soukromně právní smlouvy, tedy nejenom správní smlouvy, ale smlouvy v oblasti soukromého práva. Já jsem soudce a proto si vždy kladu otázku, jak to bude vypadat s procesním právem. O tom jsem se v nástroji nic nedočetl. Logicky je tomu tak, že procesní právo v takovýchto případech platí rovněž. to si také musí rozhodnout eh, smluvní strany, jaké právo si zvolí jako právo rozhodné, ale jaký je právní základ. Jaké soudy, jak, jak soudce konkrétně, bude řešit takovýto spor, pokud se nějaký objeví a pokud si smluvní strany nic předem nezvolili. Samozřejmě existuje mezinárodní právo soukromé, a já se ptám, že zda je tedy v rámci tohoto nástroje naplánováno něco v tomto směru. Děkuji. Zde bych odpovídající otázky předal i hned našim odborníkům v tom pořadí, v jakém byly položeny, zejména tu otázku, která se týkala procesního práva, ale jako dalšího řečníka na seznamu mám našeho kolegu z Lucemburska, Leona Glodena, prosím. Děkuji, já jsem poslancem a starostou a místo předsedou příslušného výboru a také vykonávám profesor advokáta. Když se pěl na lucemburskou situaci, je třeba vědět, že 52% objednávek přes internet do zahraničí nejsou následovány dodávkou, protože zahraniční podniky se nechtějí podrobit lucemburskému spotřebitelskému právu. A pokud si to dobře pamatuji, je to v Evropě 60 Máme hodně malých a středních podniků, které působí v širším regionu. Máme 150 tisíc osob, které každý den překračují hranice Lucemburska a pracují v Lucembursku z Německa, Belgie, Francie a vrací se večer domů. Takže Lucemburský parlament je velkým příznivcem současného návrhu. My analyzujeme jednotlivé kapitoly návrhu nařízení v podvýboru a zajisté je třeba některé věci přeformulovat a návrh zřejmě trpí tím, že se příliš soustředuje na ochranu spotřebitelů. Několikrát to tu dnes zaznělo v sále. Již existuje významná ochrana spotřebitelů na evropské úrovni a také v vnitrostátním právu a měli bychom se snažit nalézt větší vyváženost mezi spotřebiteli a obchodníky. Ale in fine se domnívám, že Evropská unie by mohla tímto nařízením o evropské právní úrovně prodeje mohla hodně získat, zejména v období krize. I to je argument pro konkurenceschopnost. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Nyní jsem obdržel ještě několik přihlášek o slovo. Jako další je na řadě Lout Bones, potom kolega Léne, dále bych poprosil pana profesora Simeonides, aby se ujal slova a potom možná pana profesora Schulte Nölkeho k otázkám, e, zda by i veřejný sektor, tedy státní oblast, mohla toto využívat. A pak ta otázka, která se týkala práva procesního. A dále zájem o slovo kolegy Mirancise a kolegyně Selefeld se přihlásilo slovo. Potom e, komise, pan Staudenmayer se rovněž přihlásil. Kdo má ještě další otázky a chce se přihlásit o slovo, stále ještě může. A nyní budeme postupovat tak, jak jsem právě řekl. A jako první má slovo Lord Bones. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se vyjádřit ke dvěma otázkám profesa, profesora Staudemajera z komise. My jsme neslyšeli odborníky a také politické názory s výhradami k řadě oblastí, zejména co se týče spotřebitelů, kteří jsou klíčem, pokud máme uspět v cíli zvýšení předhraničního obchodu, nejsou spokojeni. A pokud eh, se je nepodaří přesvědčit, že je to pro ně výhodné, tak neuspějeme. A zatím existuje univerzální dobrá vůle, ale pokud ten návrh v současné podobě bude, půjde dál v současné podobě, tak eh, to nepůjde. A já chci zjistit, zda není možné ten návrh přepracovat, eh, zužit ho, soustředit ho na základní otázky. A moje druhá otázka bylo by zajímavé slyšet od komise, jaké jsou jejich poznatky, co se týče právního základu. O tom hovořila řada předřečníků a také se o tom zmínili řečníci ještě před tímto jednáním. Děkuji, pane předsedo. Herzlichen Dank. Děkuji. Jako další bude mít slovo pan Klaus Heiner Lehne. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Já bych rád, poté, co jsme si vyslechli celou řadu názorů a máme tady mnoho přihlášet o slovo. Já bych tady tedy vysvětlil toto z pohledu jednoho z dvou zpravodajů Evropského parlamentu. Pan kolega Berlinger se omlouvá, má velice důležitou schůzku v Římě, která se týká voleb. Já bych tedy z hlediska jednoho zpravodajů tady uvedl některé body, které již v diskuzi sehrály svoji úhodu. První heslo právní základ. Já přiznávám, že to se dítě právního základu, o tomto bychom skutečně mohli intenzivně diskutovat. My jsme to na výboru již učinili a budeme ještě diskutovat i nadále. To zajisté, ale veškeré tři právní služby všech evropských institucí, právní služba, komise, parlamentu i rady, schodně dospěly k výsledku, že správní právní základ je článek 114. Odůvodňují to mimo jiné tím, že Článek 100, 352 je subsidiální, který se použije pouze v případě, že nelze použít článek 113. Tím, že veškeré právní služby mají stejný názor, tak já bych si dovolil říct, že není příliš pravděpodobné, že evropský legislativec rozhodne jinak, než jak zní doporučení všech tří právních služeb. Toto je prostě fakt, skutečnost, a budeme z této skutečnosti muset v našich politických debatách vycházet. Subsidiarita, k tomu také dvě poznámky. Eh, máme na stole návrh na řízení, který je nejmírnějším prostředkem, co se týče zásahu do národních legislativních kompetencí. Nejedná se o harmonizaci stávajících národních právních režimů, ale jde o to, abychom výhradně pro přeshraniční um, záležitosti nabídly eh, fakultativní obční režim, který tedy může být uplatněn. Může. To si myslím, že je nejmírnější prostředek, pokud tady eh, chceme zhlednit národní legislativní kompetence. Další věc, a ta je také rozhodná. Momentálně máme to, že národní pravidla pro ochranu spotřebitele mají přednost eh, co se týče takovýchto přeshraničních transakcí. Týká se to nařízení Řím 1. Tato kompetence národních členských států že tedy mohou eh, si eh, tato ustanovení učit eh, jinak, než vypadají mezinárodní ujednání. V tomto světle argument přesvědčivý není, já to tak říkám ze svého názoru, ale myslím si, že je to převládající názor v právním výboru Evropského parlamentu. Druhá věc byla Hovořilo se zde otázce, zda by plná harmonizace nebyla lepší cestou. Já tento názor stílím jistě. Plná harmonizace v Evropě s ohledem na to, že bychom potom měli stejné poměry pro spotřebitele a pro ekonomiku, jistě by to byla nejlepší cesta. A to je přesně ten důvod, proč to ekonomika již po léta požaduje. Veškeré hospodářské svazy to požadují již po léta, ale z politického hlediska to prostě prosaditelné není. Plné plná prosaditelnost, plné harmonizace, že to možné není, to byla eh, právě směrnice o ochraně spotřebitele. To bylo předloženo přesně s tímto záměrem komusí a zde v parlamentu a rovněž na hradě to stroskotalo z celé řady politických důvodů. Nebylo to z těchto důvodů realizováno. Bylo jasné, že pokud by se k tomu takto že tím, že se to ne, pokud by se to realizovalo, tak samozřejmě tam nemohla být eh, všude stejná nejvyšší míra ochrany spotřebitele, jaká panuje právě v tom kterém členském státě. Samozřejmě. V jednotlivém případě by to tedy znamenalo, že by to mělo samozřejmě dopady na úroveň eh, ochrany spotřebitele ve všech členských státech a týkalo by se to jak domácích, tak přehraničních transakcí a prostě by to bylo k tomu, že by ta všeobecná míra ochrany se celkově snížila a za to si ani zde, ani na radě nechtěl vzít nikdo odpovědnost. Pokud tedy vidíme, že plná altern, harmonizace nám prostě v praxi troskotá, stroskotává, tak je třeba jít alternativní cestou. A ta alternativní cesta je právě to opční právo, ta fakultativní možnost si vybrat jiný právní režim a takovýto právní režim vytvořit. Pokud toto máme, tak spotřebitel má tedy skutečnost si na místo národních právních úprav vybrat společnou úpravu evropskou. Já si myslím, že tato obční cesta je opravdu jediná cesta, která nám zbývá, protože cesta plné harmonizace je prostě vyloučena. Já sdílím názor, že ten jazykový problém, ten kulturní problém, já nevím, jaké ještě další problémy na vnitřním trhu existují, problém daňový, všechny tyto problémy jsou velice závažné a jsou to závažné překážky, ale skutečnost, že nad to existují ještě jiné problémy. Nás před, nám přeci nemůžeme bránit v tomu, aby problémy, které řešit můžeme, jsme skutečně vyřešili. A myslím si, že skutečně zde máme problém, že pro přeshraniční transakce neexistuje možnost zvolit si eh, sjednocenou jednotnou právní úpravu. Pro spotřebitele, já jsem také spotřebitelem, to bylo, eh, třeba pro mě to bylo vždy důvodem, Nevěděl jsem prostě, jaké jsou mé právní možnosti. A já pocházím z Düsseldorfu, tak to prostě pro mě bylo důvodem toho, proč jsem si eh, nějaký nábytek eh, koupil právě v Düsseldorfu a ne za hranicí v Nizozemsku, protože jsem právě nevěděl, že, poku- že kdybych si koupil stejný typ zboží v zahraničí, zda tam budou platit stejné podmínky, jako v případě, že si to koupím v Německu. Možná jsem netypickým spotřebitelem, ale jsem také spotřebitelem a hodnotím to z této perspektivy. Lucemburský kolega vysvětlil, jak vypadá problém ze strany prodejců, obchodníků. A to je také fakt, známý fakt. Když se někdo snaží eh, koupit si na internetu nějaký produkt a pochází z malého členského státu, tak čelí situaci, že prodejce potom eh, neprodává to zboží do jeho vlastní země. Šetření komise jasně ukázala, že jeden z důvodů, proto je, že obchodník, prodejce prostě nemá síly na to se zabývat těmi jednotlivými eh, rozličnými eh, evropskými právními úpravy v jednotlivých členských státech. Vyžaduje to mnoho sil a také mnoho peněz. Proto se firmy běžně soustředí na ty největší trhy v těch největších členských státech. Vyberou si několik těch hlavních. Podle mého názoru je zde enormní praktická potřeba a opět to osvětlím pomocí typického příkladu, který popisuji již mnoho let. Pokud mám nějakou, nějaký velký produkt, drahý produkt, který má velkou hodnotu a mám to jako mm, prodej, který realizuji mezi podniky, tedy podnik podniku, tak je samozřejmě jasné, že si zaplatím kvalifikovaného právníka a nebude mi to vadit. Pak právník pro mne nalezne uh, takovou strukturu smlouvy, která bude přesně odpovídat mým pozmínkám a podmínkám toho konkrétního prodeje či té koupě. Když jsem ale spotřebitel, který si koupí produkt za 50, 100 nebo 150 eur v rámci přeshraniční transakce, praktický případ lednice. Já sedím tedy doma v Düsseldorfu, jdu na internet a koupím si eh, od eh, internetového prodejce se sídlem v Irsku lednici a tu lednici mi dodá podnik z Rumunska. Tak u této lednice, která možná stojí na nejvýš 150 eur, tak zde mám tu otázku, které bude tedy to rozhodné spotřebitelské právo, pokud něco nebude klapat tak, jak má. Otázka, zda vůbec došlo ke smluvě Tedy to běžné, ty běžné smluvní podmínky budou podle německého práva, ale to, zda vůbec ke smlouvě došlo, to bude podle irského práva a doprava bude podle rumunského práva. A nyní se tedy obrátím na svého právníka, protože mám právní pojištění. A tak tedy říkám svému právníkovi, prosím, eh, ujmi se mého případu. Skutečně si myslíte, že tento kolega, který od pojišťovny dostane 50 či 60 eur, eh, si sedne a prostuduje si přesně irské německé a rumunské právo a pak mi dá kvalifikovanou právní radu? Skutečně si myslíte, že soudce prvního stupně, který potom o této otázce bude rozhodovat v Düsseldorfu, se pečlivě prostuduje rumunské, německé a irské právo a srovná ho, když ročně musí řešit tisíce podobných případů. To je přesně ten případ, který je označen pan profesor Scholten za loterii. To není právo, to je losování. A e, za těchto okolností si opravdu myslím, že potřebujeme takovýto nástroj. A proto je to plné. To je totiž důvod toho, proč většina praktiků, soudců a právníků v evropských svazech obou profesních skupin tento projekt zásadně vítá. Byla tady zmíněna také srozumitelnost, takže tady existuje možnost použít takový jazyk, aby to každý pochopil. Existuje tady také nařízení, které ovšem pro národní úpravy nám nic neřekne. Když se podívám do občanského zákoníku v Německu, tak je tam celá řada paragrafů, která byla vytvořena před stovkou let a e, nikdo tomu nerozumí, kromě právníků. Zdůrazňuji nikdo. Já si myslím, že musíme vytvořit srozumitelné právo, právo právo, které bude pochopitelné pro praktiky, aby tedy si tam mohl každý to potřebné najít. Já si myslím, že to je faktum. Je třeba o tom popřemýšlet a my o tom přemýšlíme v parlamentu. Je to určitá změna eh, použitelnosti a o tom se diskutovalo. Je to primárně problém elektronického obchodování a já si myslím, že je to úplně nový trh, který vznikl za posledních deset let. Tady se musíme zamyslet nad tím, když se podíváme například reagovat na první kroky v legislativě, které vedly k tomuto novému trhu a které mají něco společného s touto novou oblastí. A ten poslední aspekt, obvyklá opatření vytvoření databáze, model contracts, modelová smlouva, což tedy znamená, to jsou smysluplná opatření, která je třeba realizovat, ne nahrazují ten e, názor nebo nástroj, jako je nařízení. Já doufám, že budeme moci moci nakonec schválit návrh, který bude zaručovat vysokou ochranu to je cena, kterou budou muset podniky platit, aby nemuseli zápolit 28 právními řády, ale jenom s dvěma, když budou obchodovat v rámci Evropské unie, tedy s vlastním právem a s tím právem, které bude platit pro přezraniční obchod. Já si myslím, že to bude vysoká úroveň, ale nebude to jenom sbírání rozinek. Já si myslím, že pro masovou spotřebu je to dobrý nástroj, který přizna, představuje představuje zřetelnou eh, ochranu a zlepšení ochrany, ale musí to být mezi evropskými standardy, aby to bylo značné zlepšení pro masu spotřebitelů. Já si myslím, že je to vlastně všechno, co jsem tady chtěl říci z hlediska zpravodaje, jakožto svůj komentář. Děkuji. Děkuji srdečně, milí kolego Léne. Po eh, tomto osvětlení problémových oblastí pak je samozřejmě velice obtížné předat slovo dál dál, ale to nebylo závěrečné slovo, to přijde teprve později na řadu, ale byla to určitá kvint esence, která mě také přivádí po celou dobu k zamyšlení a chtěl bych pokračovat v této otázce, chtěl bych dát slovo dál. Nemusíme se soustředit více na online obchod, aby jeden ten, onen či onen komentář mohl být jako předán eh, a prosím pana Simeonise, aby odpověděl na otázky, které tady byly položeny. Děkuji. Domnívám se, že je tu vlastně jedna otázka, která na mě směřuje. Pokud si budete přát, tak jich zodpovím více. A někteří jsou zde mnohem kvalifikovanější než já, jako profesor Staudenmayer ale otázka, kterou položil vážený senátor z Polska, je otázka času. Proč to nespustit hned, proč čekat? Já jsem hovořil o časovém faktoru v trošku jiném kontextu a požádal jsem o to, abychom uvažovali v dlouhodobě a abychom zvážili prospěch případné budoucí harmonizace kterou by tento nástroj přinesl. To je harmonizace, která by byla horizontálně rozprostřena a byla by dobrovolná. Byla by to harmonizace nejen pro přeshraniční prodej, ale také dokonce pro vnitrostátní prodej. A opravně hovoříte o faktoru času v kontextu dneška. Jak dlouho by to mělo trvat? A já jsem nechtěl zde zmiňovat, že bychom měli meditovat nečině. Měli bychom každý den se snažit o to, aby návrh byl kvalitnější, ale buďme realističtí. Toto je obrovský záměr, co se týče délky a je také poměrně složitý. A, a pokud by se každému líbilo každé slovo toho návrhu, tak by stejně trvalo na pracovní skupině mnoho času, než to bude projednáno, protože zde je zastoupeno 27 členských států a někteří mají podobné právní tradice, ale někteří velmi odlišné. A na základě této zkušenosti bychom já jsem byl někdy frustrován z toho, jak to jde pomalu, ale není možné tento proces uspěchat, protože by to bylo kontraproduktivní. Celkově za to má zkušenost eh, mi říká, že je lepší umožnit eh, dost času, aby zazvěl všechny názory a pokud by provedl analýzu, tak je důležitější to udělat správně, než to udělat rychle. Trh může ještě nějakou dobu počkat. A pokud by se všichni shodli na těch řešeních, a ta situace zatím nenastala, slyšíme eh, skepsy i na jiných úrovních. A vzhledem k délce a složitosti tohoto záměru, tak bude trvat ještě tři nebo čtyři předsednictví, než to bude tedy předloženo radě. Takže tu dobu možné využít pro vyřešení všech dalších nedokonalostí. A musíme také na tom pracovat společně, Rada, parlament a komise. Takže máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale jsem optimistický a chci uvažovat dlouhodobě o užitku, který nakonec může pramenit z tohoto návrhu. A to je jediná otázka, která byla na mě, ale mohu se pokusit opět na další, ale jsou tu kvalifikovanější odborníci, zejména profesor Stadonmajer, který je klíčovým odborníkem v této věci. Děkuji. Dann werden wir es auch so machen. Děkuji mnohokrát, takže budeme i takto postupovat. A co se týče zodpovězení dvou otázek, které byly položeny naše odborníky, myslím si, že pro tuto otázku. Tato otázka se obracela vůči panu Šultenelkovi a to byla ta otázka, zda takovéto smlouvy může využívat také stát. A ta druhá otázka šla směrem k právu procesnímu. Děkuji mnohokrát za tyto otázky. Otázka číslo jedna. Může stát využívat takovéto smlouvy? Je třeba si dát trošku pozor na to, na jaké straně zůstáváme v modelu e-commerce, elektronického obkování. Je to tedy střed veškerých koncentrických kruhů oblasti působnosti. Já tedy eh, to vidím s otázky eh, těch kupujících. A tady říkám, ne, to stát nemůže, protože to není business, business consumer, nebo možná ještě je to dramatické, protože by to platilo pro politické strany, nadace, spolky a fakticky by to znamenalo, že v rámci toho, pokud by ten návrh byl zachován tak, jak je, tak pak by mohly eh, podniky prodávat pouze fyzickým osobám. Pokud by si něco um, objednala právní osoba z nějaké jiné země, tak by se muselo prověřovat, zda je to osoba podnikatelsky činná, či ne. Což je naprosto nereflexované převzení um, omezování jednotlivých smráv, tedy těch hranicí mezi směrnicemi. Je třeba směrnice uplatňovat a toto tady je problematické. Co se týče ale obchodu elektronického a této oblasti, tak zde musím říci, že by bylo možné eh, zrušit veškerá omezení eh, těch zákazníků, toho okruhu zákazníků. Co se týče otázky uživatele, respektive uživatele otázky prodejce, může toto nabízet stát jako prodejce? Nevím. A problematické to je, zda toto může mm, jak si užívat spotřebitel jako prodejce. To by jistě, jistě zajímalo eBay. Z politického hlediska lze k tomu říci mnohé, ale já to chci vysvětlit z perspektivy těch, kteří spolupracovali na přípravě. V takovémto případě bychom museli návrh ještě přepracovat, pokud bychom toto chtěli dovolit. Druhá věc procesní právo, jaký soud bude příslušný. Tato otázka je velice jednoduchá ve většině případů a to pan předseda již naznačil. E, běžným způsobem to vypadá tak, že ten věcně příslušný soud je e, tam, kde se nachází obvykle bydliště spotřebitele, to vychází z nařízení Brusel 1. K tomu jedna úvaha. Myslím si, že není ideální scénář, pokud bychom primárně veškeré řešení sporů, kterým, kterým se nevyhneme, přenechali soudům v Německu Amtsgericht, soudům prvního stupně, ve Francii jsou to jiné soudy podle jednotlivé členské země. Já si myslím, že soudy prostě na to nemají dostatek kapacit a proto si myslím, že i, že i pro obě smluvní strany by to bylo vysoce neatraktivní. V ideálním světě by to vypadalo tak, že vysoké procento uh, Ehm, by šlo cestou řešení sporů online a takto by se to i vyřešilo a teprve potom ti, kteří by byli i nadále nespokojeni, by se tedy obraceli na ty soudy v národních státech. Dále otázka soudní příslušnosti. Eh, ta samozřejmě eh, se pojí i s otázkou řešení sporu online uživatelů. Toto ještě přiostřuje otázku Eh, oplatňování práva, protože opravdu soudy, aniž by měly specializované právníky, speciální státní zastupitelstvo, specializované knihovny, museli srovnávat právní režimy jednotlivých členských států. A oni by museli opravdu detailně zkoumat, zda eh, ty uplatňované předpisy v oblasti ochrany práv spotřebitele nejsou horší než tedy to, co nabízí podnik. Tedy zda nedochází k tomu, že spotřebitel nebo mohlo by dojít k tomu, že by spotřebitel ztratil svá práva proto, že by soud nedost, neověřil a neproskoumal dostatečně pečlivě, jak vlastně celá situace vypadá. Tedy celý systém může fungovat pouze jaksi podmíněně, není to tam zaničena plná funkčnost a myslím si, že čisté zjednodušení na E, společnou evropskou právní úpravu je dobré, i když je tady tady nedořešená ta otázka příslušnosti soudu. Děkuji mnohokrát. Pro druhé kolo tady mám tři zájemce o slovo, jednak je to kolega Neansis, pak je to Margareta Serfert a pak je to profesor Staudenmayer. V tomto pořadí bych zájemcům o slovo, slovo udělil a jako první má slovo Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já tady nebudu klást žádné otázky. Chci jenom velice stručně zmínit určité pozice. Velice mě těší, eh, že se tady hovořilo o úplné harmonizaci. Už v roce 2010 jsme o tom hovořili zde na konferenci v Bruselu a velice nás těší tento návrh nařízení. Nejprve eh, několik názorů k tomuto bodu. Jestliže se vytvoří dva paralelní systémy možné volby práva, tak to automaticky povede ke komplexnímu systému urovnávání s sporů, pokud jde o prodejní smlouvy. To povede k nejistotě, když se eh, budeme pokoušet urovnávat spory. A to bylo tady také v různých příspěvcích řečeno. Chcela všeobecně chci říci s výjimkou článku 2 toho nařízení, kde jsou obsaženy definice, je třeba říci, že tento text nemá nic společného se těmi třemi texty, eh, které tady byly probírány eh, ze strany expertů na eh, to právo prodeje. Bylo řečeno, že tady všechno bude velice detailní, pokud se budeme skutečně velice přísně vyjadřovat. A bylo tady mimochodem také řečeno, na koho by se měl tento text obracet. Text se obrací k těm, kteří potřebují nebo chtějí větší ochranu. Advokáti se dostávají na řadu teprve tehdy, když vzniknou problémy. Pokud jde o toto nařízení, tak eh, to úprava prodeje se tříští. Máme tady přezraniční situaci, máme tady také C2C, pak B2B, pak velké podniky, které obchodují s malými podniky a také C2B, tedy spotřebitelé a podniky. Tady se stanovují specifická kritéria. A je to tedy další podrozdělení, které vede k tomu, že určité eh, prodeje jsou pokryty tímto nařízením a některé zase ne. Teď se tedy vynožuje otázka, zda to fragmentace přináší skutečně větší jistotu jak to vypadá se svobodou volby těch účastněných. Můžete si zvolit, jaké právo má být eh, použito. Mohli bychom to dokonce posuzovat jako nebezpečnou věc pro právní jistotu v Evropské unie. unii. A e, Máme tady možná i určité četné rozdíly mezi těmi podniky, které to pokrývá, které ne. Jsou to články 7 a možnost e, volby zboží. Já si myslím, že to je věc a hodnota, která se mění od roku, rok od roku podle inflace a tady bychom měli mít skutečně jasno pokud jde o nařízení a jeho vztah k ostatním nástrojům, které jsou k dispozici. Předtím už se hovořilo eh, také o tom, co řekl tady jeden z předřečníků. Byla to určitě pravda. Jedná se o směrnici 29 o eh, nekalých praktikách prodeje na vnitřním trhu a o směrnici 31 z roku 2000. Tam se jedná o komerční aspekty mladší společnosti a pak tady Řím 1, eh, nařízení 30, jedná se o aplikovatelné právo, pokud je o dlužní závazky. Bohužel teď nemám dostatek času, abych to vysvětlil blíže kolega tady také řekl, že německý zá, občanský zákonník tady vytváří právní jistotu. Právní jistota to je vlastně největším statkem, které tady máme k dispozici. Děkuji za poskytnutou dobu k mému příspěvku. A paní kolegyně Senefeld ze Švédska je další řečnicí. Von eh, svensk sida så tycker vi att... Eh, Děkuji. Ze švédské strany musím říci, že jsme toho mínění, že nařízení je jak důležité, tak i nutné, tak abychom získali, tak abychom posílili přeshraniční obchodní transakce. Současně ovšem v předloženém návrhu vidíme celou řadu pasáží, kterou je třeba ještě dále rozvinout a hlavně je třeba je naformulovat jasněji a to z toho důvodu, aby smluvní strany skutečně chtěly využívat evropskou společnou právní úpravu prodeje, protože pokud ji nikdo nebude chtít využívat, tak budeme mít ve stejné situaci jako na začátku. K té otázce té ochoty smluvních stran vybrat si právě toto nařízení, toto právní režim, Eh, zde bych zmínila několik bodů, které jsou ze švédského pohledu obzvláště důležité za prvé úroveň. Tedy evropská úprava prodeje, jde o to, aby tady byla dobrá vyváženost mezi partnery a aby byla zajištěna dobrá úroveň eh, ochrany spotřebitele, alespoň tak vysoká, jak to zajišťuje mezinárodní právo. To celé tedy musí být ovšem zároveň formulováno jasně a jednoduchým způsobem, tak aby to mohlo být uplatňováno delší dobu, ať už se to bude týkat internetového obchodování či e, nákupu zboží přímo v kamenném obchodě. Dále si myslím, že je také velmi důležité to, aby lidé zákon skutečně byli schopni pochopit. O tom hovořili již mnozí předřečníci. Smluvní strany, pokud se budou rozhodovat mezinárodním právem a evropským právem, tak musí chápat ty důsledky, které to pro ně bude přinášet. Pokud to smluvní strany, obchodní partneři chápat nebudou, tak nebudou e, využívat evropskou právní úpravu. To je jasný důsledek. Proto je nezbytně důležité, aby byl právní předpis naformulován jasně a jednoduchým způsobem. Další věc. V tomto právním předpisu musí být to celé jasně omezeno a zasoustředěno. Jinými slovy, aby bylo zcela jasné, co vše pod to spadá, aby bylo také naprosto jasné to, že to, co se netýká přeshraničních transakcí, do e, oblasti působnosti nespadá. To je třeba zajistit jasnými formulacemi. A na závěr chci říci, že návrh nařízení či to nařízení potom musí být z právního hlediska proveditelné. Musí být tedy e, možno to správně uplatňovat. Proto musí být přesně stanoveno, co do toho spadá a co ne a kdy e, se bude uplatňovat národní právo a kdy ne. Pokud bude vše toto objasněno a dojasněno, tak si myslím, že je skutečně možné, že se obchodní partneři aktivně eh, budou um, jak si rozhodovat to, že budou využívat evropskou právní úpravu. Pokud toto nezajistíme, tak tím vlastně zmaříme celou naší dosavadní práci. Toto ze švédské strany. Já se těším na další spolupráci a na dokumenty, které nám dáte k dispozici. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pane profesor Staudenmajere, zaznělo tady mnoho témat. Eh, můžete nám odpovědět zejména na ty, kterým věnujeme obzvláštní pozornost. Týkalo se to dvou bodů. Jednak je to silnější zaměření na, aspoň já to takto chápu, eh, na eh, obchod online a rovněž ta otázka, která se týkala tě kompetenci 114 a rovněž otázka kompetencí soudního dvora ale e, rozhodně se vyjádřete i ke všem ostatním otázkám. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zmíním čtyři otázky a pokusím se zodpovědět ty dvě věci, o kterých jste právě hovořil, když budu hovořit o těchto čtyřech. První věc přišla od Lorda Bonese a Alana Beatha, kteří zmínili v prvním kole diskuse, tedy požadavek na důkazy ze strany britské vlády. Tato výzva schromážila 43 příspěvků a 43 příspěvků přišlo od eh, asociací spotřebitelů a právních profesionálů a všechny příspěvky byly negativní. Byly to soukromé osoby, akademičtí představitelé, střechové organizace, právníci a já jsem zaznamenal věc velmi zajímavou a to je moje první odpověď. Dva příspěvky přišly od Federace drobné, drobných podnikatelů a jedna z britského malobchodního konzorcia. Tyto dvě asociace zahrnují téměř veškerý britský maloobchod, od velmi malých až po velmi velké podniky. A ty reakce byly obě pozitivní. Proč tomu tak je? Tady bude zajímavé odkázat na jednu zajímavost. Spojené království je zemí v Evropské unii, kde většina spotřebitelů z jiných zemí nakupuje online. A předpokládám, že tyto dvě střechové organizace představují celek britského malobchodu. By chtěli tuto věc ještě více využívat a chtěli by tedy mít eh, společnou evropskou právní úpravu prodeje. Druhá věc se týká právního základu. Pan Lene to již uvedl. Eh, bezplatné právní služby potvrdili volbu komise. Právní základ podle článku smlouvy. A 114 tedy a Evropský soudní dvůr považuje článek 114 za právní základ pro akty komise. A je třeba prokázat, že existují konkrétní či pravděpodobné překážky pro tento právní základ. A v našem případě to není těžké. Když se podíváme na kontrakty B2C, máte odlišné odlišná povená vnitrostátní ustanovení pro aplikaci vnitrostátního právu a mohou se týkat oblastí, které nejsou, kde existují tedy rozdílnosti, pokud jde o ochranu práv spotřebitelů. A to je právní překážka. Kromě toho, v hodnocení dopadu komise bylo prokázáno, že tyto rozdíly vyvolávají ekonomické náklady. Spočítali jsme, že pro normální podnik vývoz do jedné jediné země představuje zhruba 10 tisíc euro. A pokud to bude online, tak eh, to představuje další 3 tisíce euro, pokud jde o přizpůsobení příslušných stránek. Tedy pokud eh, zmíníme obrat malého podniku, tak tyto náklady mohou skutečně být velmi negativní. A proto si tyto podniky potom vyberou jeden nebo dva členské státy. Stejné náklady jsme sledovali také u transakcí B2B. Zjistili jsme právní překážky a ekonomické překážky u B2C a ekonomické překážky u B, B2B. Tedy článek 114 je již oprávněný v této věci. Druhá věc, o tom hovořil pan Léne, právní základ 352 je pouze vedlejším právním základem a může být použit, a to je konstantní judikatura ESD, pokud článek 114 nebude možný jako hlavní právní základ. A návrh komise je právě koncipován proto, aby řešil problémy, které zde nalézáme. My jsme přizpůsobili působnost tak B2C smlouvy, smlouvy, kde jsou zapojeny malé a střední podniky, abychom vyřešili ty problémy, jak to nadážíme. A my jsme nerozšířili působnost na domácí smlouvy nebo na smlouvy mezi velkými podniky, protože jsme tam žádné problémy nenašli. Konečně, i když eh, zvážíme článek 152 jako eventualitu a říkám proč, to není možné, ale z čistě hypotetických důvodů skutečně je možné se zabývat judikaturou ESD u evropského podniku a máme tu i některé případy, které se týkají obchodní známky. A je tu značný rozdíl mezi těmito případy a případy, které máme zde. U případ evropského podniku a ochranných známek se týkají nových právních entit, které vznikají. Například nov, nové, nový podnik vznikne, který neznamená, že je třeba tedy rozpustit podnik a založit podnik nový, ale umožním pouze převzít tedy statut Evropské společnosti Evropské družstevní společnosti a vznikne nový, no, nová právní entita nebo nový titul z hlediska ochrany duševního vlastnictví. A erga omnes to platí pro všechny strany. A to může vzniknout pouze tedy zákonodárcem. Pokud vytvoříte celé, který se vztahuje na celou Evropu, tak to bude na základě článku 352 a to má oporu v judikatuře Evropského soudního dvora. Avšak v našem případě je to, velmi, je to zcela odlišné. My nevytváříme evropskou právní úpravu prodeje jako novou formu. My pouze dáváme dvěma smluvním stranám, které mohou schválit na základě vlastního rozhodnutí vzájemnou smlouvu a dáváme jim novou, nový soubor pravidel a toto právo zůstane právem rozhodným. A mohou si zvolit v rámci toho národního práva, tedy je to zcela odlišný scénář. A i když zapomeneme na článek 352 a na vedlejší charakter tohoto článku, tak ten článek zde nepřipadá v úvahu. A reakce na pana Kriegera zmínil v rozhodnutí volbou spotřebitele. Tady asi došlo k nedorozumění ze strany komise. My jsme nikdy neřekli, že spotřebitel bude mít na vybranou mezi CESL a národním právem, protože pravděpodobně tu volbu mít nebude. Bude na obchodníkovi, aby řekl, já nabízím tento produkt a obchodník může říct si, nabízím tyto produkty přezraničně pouze na základě tedy společné právní úpravy prodeje. A na spotřebiteli bude, aby se rozhodl, já si ten produkt prostě nekoupím. A půjde do obchodu za rohem, protože tam zná prodavače a má s tím dobrou zkušenost. Po defektu mu ten obchodník výrobek vzal zpátky, opravil ho, vrátil. Bude chtít mít partnera pro rozhovor, pokud dojde k eh, poruše, tak půjde do obchodu za rohem, zaplatí o 10% více, ale udělá to proto, protože to je věc, která je pro něj důležitá. Ale může taky udělat to, že to koupí online na základě CESLu o 10% levněji. A udělá to, pokud ta cena pro něj bude důležitá. Udělá to, po, po, protože je to značkové zboží a má důvěru v tuto značku. A tyto ohledy jsou pro něj důležitější. Má tuto volbu. Znamená to, že spotřebitel má širší volbu, než má nyní a bude mít také přístup k lepším cenám, ale bude stát možnost se obrátit na obchůdek za rohem. Ale nestačí to. Pokud by spotřebitel byl v situaci, kdy se rozhodne pro CESL, tak by na tom byl značně hůře. A nebylo by to pro něj tedy připustné. Jak už dnes řekli dva odborníci, společná evropská právní úprava prodeje upravuje za prvé úroveň ochrany spotřebitele, která je stejná nebo vyšší než všechny evropské legislativy. A ta evropská míra ochrany spotřebitele, která z globálního hlediska je opět srovnatelná nebo vyšší než národní právo. To znamená, že spotřebitel nemá jenom ekonomickou výhodu levnějšího výrobku a informované volby, ale právě na tom také není lépe. A spotřebitel nemůže na tom prodělat. Takže mu dáváme na vybranou, kterou v současnosti nemá. V současné době obchodník vybírá a pokud se podíváme na článek 62 na řízení Řím 1, tak má pouze možnost podle národního práva se rozhodnout a my mu nabízíme právo, které je stejné nebo lepší než vlastní právo, takže právně na tom nic nestratí a má ekonomické výhody. To byla moje třetí poznámka. A čtvrtá poznámka. Reakce na několik poznámek, které zde zazněly v diskusi na základě výkladu profesora Fogenora. Pan předseda na to zareagoval, tedy přeformování slabin. A Lord Bowness o tom také hovořil. A já bych chtěl na to zodpovědět kolektivně. Pokud mohu, moje první poznámka je tato. Já bych chtěl se vyjádřit k námětu profesora Fogenora. řekl. Styl formulace CSL je dobrým kompromisem mezi různými styly přípravy právního textu v Evropě. To je velmi zajímavé, protože to je přesně tak by měla vypadat kvalitní evropská legislativa. Není možné vybrat formulační styl jedné legislativy je vždy volba mezi flexibilitou a spravedlností. Je třeba najít zlatou střední cestu a to jsme přesně udělali. To potvrdil pan profesor Fognál. A za druhé, slabiny, pokud je o formulace. Tady budu citovat, a to budu citovat německy, protože originál je v Němčině. A věřím, že emoce se dostanou skrze tlumočení. Začne, začátek citace. So geht es tak toto skutečně nejde. Ale co má nyní nastat? Od té doby, co jsme nadnesli tuto otázku, literatura o návrhu narostla v menší knihovnu. Četné a dobré zlepšovací návrhy, které se týkají jednotlivých eh, částí návrhu, byly předloženy. Zároveň eh, se tady zvedly důležité hlasy, které navrhly také, jakým způsobem bychom měli i nadále přistupovat k této legislativě, ale nikdo, nikdo, pokud vidíme, se nezmiňoval o tom, že by se to mohlo přijmout, eh, ta, ten návrh v nezměněné podobě. Nikdo to nedoporučil. Můžete hádat, kdo to řekl. Bylo, bylo, je to citát z německé diskuse a řekl to Otto von Girke a zaznělo to v roce 1899. A během 30 let vznikal německý občanský zákoník. Proč to cituji? Pro, tento zákonník funguje 112 let a obvykle je uznán jako poměrně dobrý, zejména pokud je o právní znění. Takže je možné zdokonalit eh, zákon. A o to právě jde. V zásadě tady máme situaci, a tady se vrátím k vyjádření profesora Simeonidise. Za kyperského předsednictví jsme zaznělo několik kvalitních poznámek, jak změnit formulaci kapitoly 10. A to bude pokračovat. O, v to plně věřím. V zásadě v pozdější fázi můžeme také se zabývat působností a opět eh, také omezení na obchodování online. To je možná předčasné, protože zaprvé jsme museli jednat o obsahu, než se vrátíme k působnosti. Ale skutečně jde o to v našem návrhu a také v návrhu komise. Každý návrh může být zdokonalen. A jak řekl profesor Similidis, tím bych chtěl skončit. Další citát. Ať parlament komise i rada to zdokonalí. Děkuji. Srdečně děkuji, pane profesore Staudenmayere, za váš příspěvek. Na jedné straně, podle mého názoru, dnes potřebujeme společné evropské, společnou evropskou právní úpravu prodeje, především pokud jde o obchod online, ale máme také e, celou řadu otevřených otázek, které jsme si dnes vyslechli a na nich musíme ještě pracovat. Pane profesore Staudenmajere, pokud jsem vás pochopil, tak jste hovořil také o občanském zákazníku. Hovořilo se také o těch e, pěti knihách toho zákonníku, jehož autor pocházel z mého rodného města. Takže to znamená, že tady bude na třeba nasadit druhou komisi, která na tom bude pracovat, aby to mohlo být přijato. To byly ty dvě komise, které pracovaly na tom. Eh, já tedy se chci zeptat, jak vyřešíme ty problémy. Samozřejmě, že na to nemůžeme dát odpověď, ale vedle mě sedí zpravodaj a já mu předávám slovo, aby závěrečně ještě promluvil k nám. Srdečně děkuji, pane profesore Sensburku, děkuji také za moderaci a za vynikající vedení druhého panelu. Teď je trošku obtížné poté, kdy pan Staudenmayer už vlastně tady udělal jakési svrchnutí a je teď velice obtížné eh, hovořit jakožto zákonodárce, což je parlament a rada. Já si myslím, že eh, tady zatím nedošlo k tomu, že by se schválil zákon přesně tak, jak byl předložen. My to samozřejmě budeme měnit, bude to neustálý diskuzní proces, jak eh, jsem už řekl. Všechny podněty a všechny úvahy, které k tomu mohou přispět, abychom toto, tento zákon na závěr měli lepší. Za všechno budu vděčný. Všechny návrhy expertů z národních parlamentů jsou srdečně vítány. Náš plán bude následující. Teď vypracujeme pracovní dokument, ten máte k dispozici. Předložili ho oba zpravodajové. Naším úmyslem je, abychom někdy koncem února, začátkem března příštího roku mohli pracovat s prvním návrhem té zprávy tady jsou určité tendence, které tady eh, vidíme v souvislosti se skoptem, tedy eh, jsou to problémy, které vyplynuly při slyšení. Hovořilo se také o pracovním dokumentu a o alternativních řešení. A pak eh, samozřejmě bude následovat další fáze neformálních konzultací se všemi zúčastněnými subjekty, ale také se všemi zainteresovanými kruhy. Budou také první jednání s irským předsednictvím rady rady eh, o celém tomto projektu, jak by měl postupovat ve spolupráci obou zákonodárců, které se na tom podílejí. Co vám mohu přislíbit, a to je úplně jasné. Naše intence tady v parlamentu je tato. S velkou pečlivostí budeme přistupovat k této legislativě. Naším cílem je mít na konci takové zákony, které budou úspěšné. Nechceme nějaké mrtvé právo, ale to, co bude mít vysokou atraktivitu a bude také přijatelné a použitelné. A na to potřebujeme potřebný čas. Pan profesor Sensburg hovořil, že doba, která trvala v Německu pro schválení občanského zákoníku, tak já si myslím, že tak dlouhou dobu k tomu nebudeme potřebovat. My prakticky neprobíráme celé občanské právo, my se omezujeme jenom na tu úpravu pro prodeje, ale poukazují na to, že diskuze, kterou vedeme o tomto projektu a jeho obsahu je mnohem starší, začala už v 80. letech ještě za Landově komisi, což se připravilo v 80. a 90. letech, tož už byla další spolupráce na tomto projektu, takže to trvá už několik desetiletí a já si myslím, že jsme nyní dospěli k bodu, kdy čas nazrál, abychom vytvořili eh, konkrétní použitelný produkt produkt. Pokud je o další postup, chci říci, že výbor Jury se před několika dny rozhodl, že v příštím roce bude takováto konference až v druhé polovině roku a tam budeme hovořit o úspěších, kterých jsme dosáhli a těšíme se na plodnou výměnu názorů s členy národních parlamentů. Vážení kolegové a kolegyně, to je něco, co nás vzájemně obohacuje. Výměna argumentů i s ohledem na obsah návrhů, s kterými v podstatě tento produkt, o kterém hovoříme, můžeme zlepšit. Srdečně děkuji Děkuji vám všem za to, že jste dnes přišli, zúčastnili se této konference a teď na závěr bych vás chtěl ještě pozvat na takové malé pohoštění, které se koná v budově Jan, tedy Josef Antal. To je ta budova, když přejdete přes most a přejdete na konci další chodbu, takže samozřejmě pracovníci sekretariátu vám rádi pomohou. Zůstáváme na stejném poschodí, nemusíte se ztratit někde ve výtahu, jak se stalo a já několikrát už a já se těším, že vás opět uvidím na tomto eh, přijetí a na tomto malém pohoštění. Ještě jednou děkuji.